Ale jak jsem pochopil, tak jsme dosáhli uh, už dohody, která se týká slyšení, které se bude, týkat, které se bude konat 15. dubna. A v té době budou mít stínoví zpravodajové i ostatní mít ještě více příležitostí k tomu, aby projednali toto téma. Takže já bych dnes navrhoval, abychom rychle postupovali, protože v 10 hodin začíná slyšení a od půl deváté už začíná prezentace. Čili dnes eh, navrhnu, aby paní Sartori nám, předloži, nebo nám vysvětlila pozměňovací návrhy a pak si také ještě vyslechneme stínového zpravodaje a můžeme se k tomu stručně vyjádřit. A poté zde máme také zástupce komise. Ano, je tady. Čili také vás poprosím pouze o stručné komentáře, nicméně děkuji, že jste se dostavil a doufám, že se také všichni zúčastníte živě, že se zúčastníte diskuse. Dlouhuta pro poz, předkládání pozměňovacích návrhů bude stejná, jako jsme stanovili, tedy 22. března. A kvůli, to je kvůli harmonogramu eh, hlavního eh, příslušného výboru. Čili debata o pozměňovacích návrzích proběhne až tedy po předložení. Ehm, snažíme se to trochu urychlit, ale myslíme si, že se ten náš kontrolní přístup že je dostatečný. Čili nyní požádám paní Amálii Sartory, aby představila naši zprávu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nyní přeskoumáváme návrh stanoviska. A chtěla bych eh, říct si něco o práci, která již zatím proběhla. Stanovisko bylo odesláno službám 3. března a můj návrh se zabývá tedy návrhem nařízení, který předložila komise. Cílem je eh, přeformulovat stávající předpisový rámec Evropské unie, který se týká uvádění biocidních přípravků na trh a jejich používání. Dostali jsme velký počet pozměňovacích návrhů, které se snaží o usnadnění celé problematiky a o harmonizaci všech pravidel a standardů v jednotlivých členských státech Evropské unie. Také zde se snažíme o to, aby nedocházelo k překrývání eh, předpisů, které již existují o chemických látkách. Také se snažíme soustředit na to, aby spotřebitelé získali dostatečné informace. To jsou hlavní cíle, které jsou v eh, pozměňovacích návrzích nebo v článcích 25, 28, 44, 47 a v dalších. Tyto uh, Pozměňovací návrhy také byly vypracovány společně s výborem Envy a e, zacházejí ještě nad rámec a některé pozměňovací návrhy také zacházejí nad rámec toho, co jsme se dohodli s Envy. Co se týče zjednodušení e, regulačního rámce, tak dochází ke snížení různých časových lhůt, které jsou důležité pro validaci a pro schválení žádostí tomto balíčku pozměňovacích návrhů, tedy 18 až 22, 18, 19, 60, ještě 60 a 61 a další, tak v tomto seznamu se e, snažíme o snížení nákladů a také o zkrácení lhůt. A pak v dalším balíčku pozměňovacích návrhů se snažíme o lepší definici takzvané administrativní změny, co se týče tedy povolení. Dále je zde seznam pozměňovacích návrhů, který se týká postupů k tomu, jak získat přístup k údajům. To znamená, je nutné stanovit určité předběžné podmínky, abychom eh, také ošetřili problematiku, takzvanou problematiku černých pasažérů. Je to zejména pozměňovací návrh nebo článek 83. Také jsme se snažili Eh, usilovat o to, aby tedy nedocházelo k diskriminaci dezinfekčních prostředků. To je pozměňovací návrh 15. A usilovali jsme také o definici srovnávacího eh, složení, také o lepší označování a Eh, jsou zde požadavky na označování eh, je to zejména, jde zejména o to, aby se zlepšily informace pro spotřebitele. Co se týče bezpečnosti, tak velice často jsou na těch štítcích informace, které jsou pro spotřebitele zbytečné. Eh, také dále jsme usilovali o lepší rovnováhu padelního trhu a také o zjednodušení postupů pro látky, které mají stejný zdroj nebo stejné formulace. Také usilujeme o zjednodušení vzájemného uznávání národních eh, povolení, to je 53 až 59, pardon, 52 až 59. A dále se snažíme o zlepšení stávajících regulačních předpisů. Máme zde zejména nařízení REACH a celkově jsou zde ustanovení, která se snaží zabránit překrývání tohoto nařízení s nařízením REACH. Dále jsou zde ustanovení, která se týkají uvádění biocidů na trh. Některá tato ustanovení byla zjednodušena, zejména pro malé a střední podniky, protože to pokrývá 57 trhu. Myslím, že to by také mohla být eh, dobrá základna pro oznamovací postup, který, se, který už je pokryt i nařízením REACH. Celkově jde o to, aby spotřebitelé měli větší přístup k informacím. Rovněž navrhuji, abychom odstranili roční eh, periodicitu poplatků, které se platí agenturám. Tyto poplatky by měly být splatné až poté, kdy je, ta, kdy je ten úkol splněn. To je tedy stručné, to je stručná informace o pozměňovacích návrzích. Pokud chcete podrobnější informace, tak jsem vám k dispozici. Vám chci poděkovat za velmi ucelenou, kompaktní práci a ukazuje to také naší dohodu s výborem pro životní prostředí, což je skvělé, tím pádem se zaměřujete velice na ty oblasti překryvu s um, výborem pro životní prostředí a můžeme to poslat hned na plenárku, což je skvělé. A myslím si, že zatím to chápu tak, že vaše spolupráce s, se spravodajem z, s Envy je velmi dobrá. A nyní mají možnost stínový, stínový zpravodaje, pan Buzoj, také pan Šváb. Nejprve pan Buzoj. Děkuji, pane předsedo. Pane předsedo, kolegové, chci v první řadě, paní Starto, pogratulovat k návrhu zprávy, protože ta je velkou přidanou hodnotou, zejména z toho důvodu, že návrh k těmto biocidním produktům je velmi eh, důležitý, ale není to snadná záležitost a ta jednání, která vedla s Envy, byla skutečně vynikající. V první řadě já souhlasím s se základem té argumentace tohoto návrhu. Je tady celá série různých návrhů, s nimiž souhlasím a teď chci jenom zdůraznit vytvoření té centralizovaného povolovacího postupu, což by výrazně zvýšilo účinnost celého procesu. Ovšem, doporučil bych také některé doplňkové prvky, které jsou právě předmětem pozměňovacích návrhů, které budu předkládat k tomuto návrhu. Myslím si, že musíme nastolit rovnováhu mezi potřebou chránit lidské zdraví a životní prostředí, ale zároveň umožnit společnostem, aby inovovaly, aby zůstaly konkurenceschopné, protože počet nových látek je i tak velmi nízký. Proto musím zdůraznit výzkum a rozvoj a musíme trošku zmírnit požadavky, které jsou v návrhu komise na národní povolování, které se týká těch a potom podmínky, které se týkají těch povolených produktů. Mohli eh, bychom zkrátit to období, kdy může příslušný eh, orgán hodnotit rizika a eh, dále omezit byrokracii tím, že odlišíme různé stupně změny stávajícího povolení a zlepšíme postupy v případech, kde ty Eh, změny jsou výrazné, ale kde nepředstavují žádnou hrozbu pro člověka nebo životní prostředí. Za druhé, mám také poznámky týkající se označování. Když jsme hovořili o informování spotřebitelů. Já myslím, že příliš mnoho informací informace ničí. Musíme mít přístup, který je vstřícný vůči spotřebiteli. A já myslím, že to, co je v návrhu komise, zachází trošku příliš daleko a je to zbytečná zátěž pro odvětví, aniž to má jakoukoliv přidanou hodnotu pro spotřebitele. A na konci chci zejména obrátit vaši pozornost na požadavek toho autorizačního čísla v všech biocidních produktů které se používaly při zpracování daného materiálu. Já nevím, jak to může spotřebiteli pomoct, protože tady se jedná o spotřebitele, kteří nejsou specializovaní a kteří eh, se budou kteří se nebudou cítit více chránění, když budou znát, jaké je číslo toho produktu. Takže jinak hlavní označení musí být eh, přehledné a čitelné. Proto bych tam, bychom tam měli dát název aktivní látky, která byla použita při ošetření toho materiálu, ale používat přitom společnou nomenklaturu. To znamená, eh, měla by to být jména, která jsou spotřebitelům známa. Jinak bude muset spotřebitel čelit dlouhému výčtu různých látek, které mu nic neříkají a k čemu potom to označování. Mám také pár dalších návrhů, ale já myslím, že to pro tuto chvíli stačí, protože teď ještě neprojednáváme eh, do hloubky. Paní Sartor, ještě jednou blahopřeji a doufám, že na konci se dobereme dobrého konsenzu, jak v rámci výboru, tak i s NV. Děkuji. Děkuji za vaše připomínky doufám, že se rovněž budete moci účastnit eh, toho workshopu, protože pro paní Sartory by bylo dobré, aby měla zpětnou vazbu, aby měla zázemí v rámci výboru, protože tam budou určitě probíhat nějaké výměny. A nyní pan Fox. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat paní Sartory za pokrok, eh, který eh, díky, kterého díky ní doznala tato tato téma, a to nejenom se stínovými zpravodaji v tomto výboru, ale také, jak spolupracovala s, se zpravodaji v ITRE a v ENVY. ECR se domnívá, že eh, toto stanovisko ošetřuje všechny naše výhrady a rádi eh, předložíme několik pozměňovacích návrhů, abychom zlepšili povolovací proces, aby více produktů mohlo eh, tímto způsobem být schváleno. Eh, dále souhlasím s některými dalšími změnami, včetně zlepšení eh, ustanovení o výzkumu a rozvoji, odstranění těch tzv. kontaktních materiálů z rozsahu působnosti, protože ty už jsou ošetřený samostatným nařízením a dále zlepšit ještě ustanovení týkající se označování. Děkuji vám, pane předsedo. Pan Šváb, prosím. A děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl nejdříve poděkovat paní zpravodajce a připomenout, že v tomto výboru jsme vedli již mnoho debat o chemických látkách a o nařízeních, kterých se jich týkají, a o další legislativě, kterých se jich týká, ale ještě nikdy zde nebyl nikdo od zelených a socialistů. Vždy došlo k takovým eh, sporům a diskuzím, naštěstí tomu dnes tak není a tomu vděčíme paní Sartori, Sartori paní zpravodajce. A já jí chci za to ještě jednou srdečně poděkovat. Já sám eh, jsem zatím nepřipravil žádné pozměňovací návrhy a také žádné nepředložím, protože si myslím, že to není nutné. Cíl je jasný, je to velké zjednodušení postupu pro eh, schvalování a registraci biocidních přípravků a to paní Sartori svým stanoviskem plně pokrývá. A myslím si, že doposud jsme tedy měli velice národně ovlivněné koncepty, a e, od toho se tedy chceme oddálit. Zároveň je důležité, abychom snížili administrativní zátěž protože to je důležité ve všech oblastí naší regulační kompetence. A další věc, samozřejmě, důležitý je, důležitá je ochrana spotřebitele a ta také nesmí být zanedbána v rámci biocidů. A já doufám, že i v tomto pokročíme vpřed a že opravdu budeme moci pomoci, jakožto výbor, zlepšit celou situaci. Děkuji. Velice děkuji. Myslím si, že už jsme slyšeli všechny příspěvky. Není zde nikdo ze skupiny SAD, čili mohlo poprosit komisi, pana Spejta, aby se k tomu stručně vyjádřila, trošku už na sladší čas, ale poprosím vás alespoň o první dojmy pozměňovacích návrhů paní Sartory a o tom, co si myslíte o dalším postupu. Velice děkuji, pane předsedo. Nejprve chci poděkovat paní Sartory za velice konstruktivní zprávu je zde několik prvků, nebo mnoho prvků, které vítáme. Nechci hovořit podrobně, ale řeknu pouze to, že některé prvky se e, týkají srovnávacího hodnocení a metod e, lepšího hodnocení. Ehm, také se jedná o přizpůsobení novému, nové metodice, novým postupům, na to s tím souhlasíme. Co se týče označování materiálu, které byly ošetřeny biocidy, tak je nutné zde mít dobrou rovnováhu, e, vyvážený přístup, takže se také podíváme na další pozměňovací návrhy, které se snaží vylepšit rovnováhu. A co se týče udržitelného využívání biocidních přípravků, tak jsme hovořili již v minulosti, že je to závažné téma ale myslím, že v pozměňovacím návrhu 28 tam se hovoří o určitých postupech a tam možná bychom se ještě na to museli podívat, jak tedy eh, najít tu správnou cestu o, k udržitelnému využívání. Eh, snažíme se také o snížení lhůt a doby, ale zároveň se zvyšuje pracovní zátěž musíme nejprve přeskoumat celou pracovní zátěž a porovnat ji s časem, abychom zjistili, zda se jedná o e, proveditelný návrh, zda to nespůsobí další obtíže. A pak jsou tam určité pozměňovací návrhy, které se týkají těch e, registračních číst, jedinečných kódů, zvláštních registračních čísel. Nevíme, zda to není příliš, přes příliš podrobné pro tuto fázi registrace a nevíme, zda to spíše ještě nezhorší tu byrokracii, než aby ji odstranilo. Pozměňovací návrh 24 trošku snižuje eh, ambice o eh, ochranu životního prostředí. Pak je zde také několik pozměňovacích návrhů, které se týkají eh, potravin, které přicházejí do styku s materiálem ošetřeným biocidem. Stávající systém eh, vypadá tak, že eh, je dost obtížné zjistit, zda v těchto materiálech, které přichází do styku s potravinami, jsou určité biocidy. Eh, je to dost obtížné mm, v otázce těchto materiálů. Velice děkuji za tuto odpověď. A nyní dávám slovo paní zpravodajce, paní navrhovatelce Sartory a ještě potvrzuji eh, lhuty. Čili dnes jsme obdrželi zprávu. Pozměňovací eh, lhuta pro předložení pozměňovacích návrhů je 22. března. Já vím, že to je dost napjatá lhuta, ale doufám, že všichni stínoví zpravodajové budou mít dost času. 7. dubna budeme hovořit o pozměňovacích návrzích a pak budeme eh, hlasovat. Před 8. dubnem bychom měli hlasovat, abychom eh, mohli spolupracovat s příslušným výborem. Nevím, zda ta debata, jak to bude probíhat, ale vypadá to, že stínoví zpravodové k tomu mají ještě hodně co říct. Čili pozměňovací návrhy by měly být předloženy nejprve nejpozději 7. dubna. Ještě poprosím paní navrhovatelku, aby se vyjádřila ke všem komentářům stínových zpravodajů nebo komise. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat nejdříve vám protože váš příspěvek byl velice důležitý právě s ohledem na hodu s kolegy z výboru z Envy. Váš příspěvek byl opravdu velmi důležitý, protože ten nám pomohl se tímto dobrým způsobem dohodnout. Také bych chtěla poděkovat stínovým zpravodajům za to, co řekli, a zejména za práci, kterou jsme během posledních měsíců společně odvedli. Čekám tedy na vaše pozměňovací návrhy a postarám se o to, abychom dosáhli co nejvíce dobrých kompromisů. Jinak se samozřejmě ještě budeme ovšem bavit s komisí a budeme se snažit tedy dosáhnout nejlepšího výsledku. Velice děkuji, paní Sartory, a těšíme se tedy na celý postup. Určitě ještě bude velice těžké vyjednávání s výborem pro životní prostředí, ale vím, že všichni stínoví zpravodajové s vámi budou spolupracovat. Dovoluji si nyní uzavřít tento bod, dáme si kratičkou přestávku do půl desáté, protože poté bych chtěl formálně uvítat eh, některé naše významné hosty. Také trošku změníme eh, zasedací pořádek a vyslechneme si velice zajímavou prezentaci profesora Toberona a e, poté budeme pokračovat. Čili nyní je malá přestávka do půl desáté a poté začneme s hlavním bodem dnešního dopoledne. Děkuji za pozornost. Vítejte. A začneme s naším dopoledním hlavním programem, který se týká celé naší práce na poli vnitřního trhu v rámci um, Evropského hospodářského prostoru, čili se Švýcarskem. A nejprve vyslechneme prezentaci Kristiny Tobler. Ona nám ukáže nějaké e, slajdy. Máme tady Internal Market Commission a já jí vy nejste paní Verňo, myslím, že byste tam měla mít nějakou jmenovku, ale někdo, někdo, to, někdo se o to postará. Takže Vy jste tady s námi. Budete se také účastnit panelu expertů v rámci slyšení 10 hodin. Také s, tady s potěšením vítám našeho zpravodaje Vana Třeskovského, který pracuje na stanovisku z vlastní iniciativy. Jak asi víte, my jsme o tom jednali jako jakožto výbor a bylo to, byla to skvělá příležitost na začátku tohoto pětiletého období zrekapitulovat naše vztahy s významnými partnery a sousedy a zapojit vás do tohoto procesu prohlubování našeho pochopova, pochop, chápání politik a nejde jenom o to, abychom se zabývali a analyzovali novou legislativu, ale také stávající aky, abychom posoudili, které jeho složky fungují které ne. A máme takové dva paralelní proudy, který jeden se týká udělování veřejných zakázek, další se týká vzájemného uznávání kvalifikací, kde provádíme investigativní a přípravné práci, možných, práci pro možné reformy a také se účastníme se zabýváme transponováním například směrnice o službách a dalších eh, legislativních nástrojů týkajících se dozoru nad trhem a návrhů, které se blíží a které budou předloženy v další části tohoto roku. Čili máme nabitý program, ale jeho součástí, abychom navázali kontakt s našimi partnery, abychom jim vyšli vstříc, a to nejenom s našimi partnery ve Švýcarsku v rámci Evropského hospodářského prostoru, ale také v rámci parlamentních zasedání v různých členských státech. Takže tolik eh, stručně úvodem. A nejprve se zaměříme na velmi důležitou studii profesorky Toblerové. Ona je, působí na univerzitě v Leidenu, co Bazilii. A zabývá se tam důležitou eh, působí, působí eh, nebo zabývá se studiem vztahu mezi evropským právem a eh, právem Evropského hospodářského prostoru. Já vám nyní dávám slovo. Myslím, že jsme všichni připraveni. Děkuji. Já vás velmi stručně provedu základními body, které jsou v tom dokumentu, který před sebou máte. A ten se týká vnitřního eh, trhu nad rámec Evropské unie. Jak víte, vnitřní trh se definuje volným pohybem eh, osob, zboží, služeb a kapitálu. A v tomto systému evropského práva je to doplněno důležitými pravidly eh, práva hospodářské soutěže. To nebylo tolik tématem Eh, této studie, spíše čtyři, studi- čtyři svobody jako takové. Tato studie se týká rozšíření vnitřního trhu za Evropskou unii. A důvod je takový, že pravidla Evropské unie v zásadě platí pouze uvnitř Evropské unie. Ale stejná či podobná pravidla byla někdy rozšířena i do třetích zemí prostřednictvím dohod. A my se tady díváme zejména dva případy. EEA EFTA a na straně druhé Švýcarsko. A snahou toho dokumentu je analyzovat rozšíření trhu právě ve vztahu k těmto dvěma zemím či skupinám zemí a zároveň tím vlastně vidíme dva různé modely integrace, můžeme identifikovat určité výzvy a můžeme poukázat na způsoby, jak zlepšit, jak posílit fungování tohoto rozšířeného vnitřního trhu. Ony dva modely vycházejí z různých právních rámců. Systém EA je multilaterální právní systém, čili existuje několik třetích zemí, které jsou na druhé straně, a pak máme další model, který zahrnuje pouze jednu zemi, mám tam Švýcarsko a e, pochopitelně, že máme jednu dohodu, která upravuje celý vztah. V případě Švýcarska máme rostoucí počet dohod, jejich 120 v současné době a to samo o sobě představuje výzvu. Ačkoliv v rámci těchto 120 dohod Máme 20, které vytváří jakési pevné jádro toho systému, ale i tak se nacházíme v jiné situaci. Když se teď podíváme na obsah těch dohod v těch dvou systémech, tak můžeme konstatovat, že dochází k jiné míře z toho přesahu, toho rozšiřování evropského práva. Zjednodušeně řečeno, ten systém je takřka vše zahrnující v podstatě zahrnuje všechno, co se týká evropského práva, všechny čtyři svobody s různými omezeními samozřejmě. Ten bilaterální, to je ten mnohostranný systém. Ten bilaterální systém se Švýcarskem je do značné míry selektivní. A to je to, co, na co také poukazuje judikatura Evropského soudního dvora. Je to selektivní systém, není to Eh, takový zastřešující modelový systém. A když se podíváme na čtyři svobody, tak zboží je pokryto do značné míry, ale ne úplně. Pokud se podíváme na osoby, tak tam je důležitá, důležité omezení, že se to týká fyzických osob a pouze omezeně jiných. Služby velmi omezené. Vzhledem k tomu, že nemáme zastřešující dohodu která by to upravovala, tam jsou základní mezery a kapitál je úplně mimo. Takže když se podíváme na ten základ čtyřech svobod, tak první zjištění, které můžeme konstatovat, je, že bilaterální systém je selektivní, bere některé si, si věci, sektorové záležitosti, nemá to být ani eh, obec, všeobecné a je to, je to tudíž eh, volba. Máme také omezení nejenom v rozsahu, nýbrž také omezení časového charakteru. V systému EEA vidíme, že je to systém vysoce dynamický. Původně vychází zpráva EU EEC v době, kdy byla smlouva podepsána, ale Neustále se to aktualizuje, aspoň na úrovni sekundárního práva. Je to tudíž vysoce dynamické. Když se oproti tomu podíváte na bilaterální smlouvy se Švýcarskem, tak ty jsou v zásadě statické. Vycházejí z evropského práva tak, jak znělo v době podpisu dohod. Do jisté míry se to aktualizuje, protože společné výbory mají pravomoci uspůsobovat tyto eh, smlouvy. Ovšem, tato možnost je omezená. A co je také důležité ve vztahu k novým členským státům, to znamená ta vlna 2004 a 2007, tak dohoda o volném pohybu osob nebyla na ně automaticky rozšířena. Muselo se přistoupit eh, k samostatným krokům a tady existují časová omezení uplatňování těchto principů na tyto státy. Můžeme jít to ještě o krok dál a hovořit o vlivu těchto třetích zemí na právo eh, těchto zemí. A zvlášť důležité je, do jaké míry je přijímáno sekundární právo. Kdo může? Kdo se může účastnit na alespoň formování těch rozhodnutí, když už ne při jejich přijímání? U této legislativy, která se může později stát součástí eh, jednotného trhu. Státy EAF eh, e tam mají alespoň nějakou možnost se účastnit, existují mnohé výbory, mohou se účastnit, mohou být eh, mohou předkládat svá stanoviska a své názory, ale bilaterální systém se Švýcarskem, tam je ta možnost velmi omezená. Jen v několika málo případech je, existuje možnost účastnit se eh, roz, formování těch rozhodnutí. A teď, když se podíváme na obsahovou stránku věci, to znamená, co vlastně znamená ta, eh, ten volný pohyb, vidíme, že systém eh, Evropského hospodářského prostoru vychází z, ze zásady homogenity. To jest, že to právo má stejný význam jako v evropském právu a to bylo dokonce posíleno takzvaným soudem EFTA, který eh, byl eh, velmi mm, věrný tomu této zásadě homogenity. Ovšem v bilaterálním právu, čili v dohodách se Švýcarskem, bylo trochu těžké to nějak pojmenovat. Eh, existují různé interpretace. V případě některých dohod skutečně existují různé interpretace a o tom existují doklady, ty jsou v té zprávě. Vnímáme jistou tendenci říkat, jsou tu, jsou tu odlišné systémy, Evropský soudní dvůr říká, to není stoprocentně právo vnitřního trhu, je to sektorový přístup a to má pak dopady interpretačního charakteru. To znamená, že máte pravidla volného pohybu, která neznamenají to tež v rámci systému evropského práva a v rámci bilaterálního práva. I ačkoliv, když se podíváte na jejich znění, tak vypadají velmi podobně. Co je znepokojivé z hlediska právní jistoty, je, že některé důležité body jsou otevřené. Hovoří se o něm, nejsou ještě rozhodnuty důležité body typu. Co skutečně znamená volný pohyb? Je to jenom, je to jenom ochrana před diskriminací na základě eh, státní příslušnosti nebo národnosti, nebo i další omezení? Nevíme. Co znamená, když mluvíme o příjemcích služeb? Jaká mají práva, práva přístupu, práva přítomnosti v jednom členském státě, aby mohli obdržet tu, přijímat tu službu? Nevíme, protože chybí judikatura. Čili je tu několik vodů, které jsou zatím tak trošku zamlžené. A když se podíváme na řízení, na těch eh, dvou různých systémů, o kterých je tu řeč, tak ve zprávě se dočtete, že za dohod, u dohod EEA to řízení je v některých případech relativně neohrabané, ale nepříliš. Funguje to poměrně dobře, ovšem je tu pár záležitostí, kde se dá říct, tady je problém určitý třeba časový rozdíl při přijímání nového sekundárního práva a nic dalšího. Když se podíváte na bilaterální právo, tak tady zpráva dochází k závěru, že je to velmi nepružné nebo neohrabané. A tady hovořím samozřejmě o relativních eh, situacích. A to vzhledem k tomu, že je tu stolik eh, společných dohod, nekoná se mnoho jednání, komunikace by mohla eh, být lepší, Schval, při schvalování příloh aktualizace trvají velmi dlouho. Takže jsme dospěli k tomu, že tady je ten způsob toho řízení eh, poměrně nepružný. Monitorování, eh, vymáhání práva. Tady máme dvě různé interpretace v těch systémech. V právu EEA, jednoduše řečeno, platí obvyklé prvky evropského práva, to jest máme dvoupilířový systém, komise za EU, další orgán, odpovídající orgán za EFTA, máme tady eh, soudní dvůr, soudní dvůr EFTA, to všechno funguje. Ten systém je v zásadě velmi účinný. Pro bilaterální právo. Tady nemůžeme říct, že to není efektivní, ale funguje to jinak. Nemáme společný systém vynucování, to, jak k tomu dochází, je ponecháno na obou stranách. A co pak vidíme na evropské straně, je to poměrně silné, protože tady opět jsou ty obvyklé prvky, protože je to prostě součástí evropského práva z perspektivy Evropské unie. Ovšem na straně Švýcarska je to poněkud omezenější a to z toho prostého důvodu, že Švýcarsko jakožto nečlenský stát, tak švýcarské soudy se nemohou eh, například nemůžou používat ten systém předběžné otázky například nemohou eh, se obrátit na eh, Evropský soudní dvůr s žádostí o autoritativní eh, výklad daného právního problému. A tím pádem hrozí, že některé věci zůstanou otevřené nebo že se budou dokonce výklady lišit. A nyní přistupme k celkovým zjištěním. Když se tak podíváme na ty jednotlivé body, tak můžeme konstatovat, že na straně EEA existuje skutečná integrovanost do vnitřního trhu v tom smyslu, že v zásadě jsou součástí vnitřního trhu. Je to dobře fungující systém, který zahrnuje volný pohyb a kromě volného pohybu ještě některé doplň, doplňkové politiky, které dopl, doplňují tato tradiční práva. Čili je to do značné míry plošné zastřešující. Když se podíváme na Švýcarsko, tak je to vědomně selektivní systém. Je stále více integrovaný, to je pravda. Existuje proces, kdy se do tohoto systému dostává více a více oblastí, ale i tak je to omezené a to je záměr. Komplexní mnohočetné dohody, systém zprávy, který je e, často komplexní tedy a Švýcarsko také nemusí chtít převírat všechny ty související politiky, které jsou součástí toho systému. Jaká jsou doporučení? Doporučení, která jsou ve zprávě, překvapivě, v případě EEA jich je málo. Mám, je tady no, oznamování, legislativních návrhů komise ze strany komise. No, ale to je všechno v oficiálních dokumentech. Lepší angažovanost e, zemí E a EFTA v, v e, přiformování rozhodnutí. A zajímavý bod, kterého jsem se stručně dotkla, aktualizace dohody, samotné dohody z EA. To je velký úkol to není eh, tak snadné jako aktualizace sekundárního práva. A když se teď dostaneme k bilaterálnímu právu a k doporučením, tak ta zpráva zmiňuje daleko více. A to je logické, je to komplexnější, selektivnější systém. A vidí, všimnete si, že první bod, který zpráva zmiňuje, je vytvořit politickou vůli. která by směřovala k prohloubení zintenzivnění spolupráce. Víte, že Švýcarsko je velmi hrdé na, na svoji vlastně polopřímou demokracii a je to něco, s čím musíme pracovat. Je to určitý prvek, který to někdy komplikuje. Není to prostě vláda, která jenom řekne tak, takhle to bude. Musíme přesvědčit obyvatele. Takže vznik politické vůle je asi největší výzvou v tomto případě. Další doporučení, která tu máme, je konat více zasedání, zapojit Švýcarsko více do formování rozhodnutí, vytvoření společného systému donucování a to je opět důležitý úkol, který je však těžko realizovatelný. Tím se dostávám na konec své velmi stručné prezentace. Není tu mnoho o obsahu samotném, to je ve zprávě, to si můžete přečíst, ale spíš něco o hlavních zjištěních. Velice vám děkuji. Děkuji, paní profesorko. Myslím si, že to je velice užitečné, že jsme si vyslechli informace, eh, o, které shrnují vaše zprávu. Eh, myslím, že je to velice dobré, abyste, pokud jste ji nečetli, tak abyste ještě se s touto zprávou seznámili. A určitě budeme mít ještě příležitost debatovat o všech těchto věcech během panelové diskuse. Jsme velice rádi, že jste se dnešního slyšení zúčastnila. Naše slyšení začne v 10 hodin. Možná bychom tedy zatím mohli ještě požádat eh, poslance, zda se chtějí vyjádřit, zda se chtějí položit nějakou otázku, možná pan zpravodaj. Eh, chce eh, někdo položit otázku, která se týká této prezentace, nebo otázku na paní profesorku Toblerovou? No, doufám, že se také zúčastníte našeho slyšení, paní profesorko, a nyní eh, tedy není žádná otázka, eh, čili já navrhuji, abychom začali přesně v 10 hodin, protože zde také bude eh, parlamentní televize a také švýcarská televize a pokud chcete, tak můžete sledovat toto slyšení i na internetu přes web streaming. E, myslím si, že toto téma, toto slyšení je velice zajímavé a že už uslyšíte, že některá doporučení, která jste zde nastínila, e, zazní i během tohoto slyšení, že o nich budeme mluvit. A e, já sám se nezabývám příliš těch, těmito otázkami a pro mě bylo velice zajímavé, jak jste velice dobře eh, eh, roz, eh, vysvětlila rozdíl mezi situací ve Švýcarsku a mezi zeměmi Evropského hospodářského prostoru. A také jsem, ráda, že, také jsem rád, že jste vysvětlila všechny problémy, které jsou zde v těchto vzájemných obchodních vztazích. Možná Eh, by... My také víme, že Švýcarsko si chce zachovat svou svrchovanost, čemuž my Britové dobře rozumíme. Možná byste, bychom mohli hovořit o určité rámcové dohodě, která by mohla zjednodušit zprávu eh, všech těchto oblastí. Vím, že jste hovořila spíše o těch základních principech a že vnitřní trh je velice dynamickou věcí a je tam také mnoho změn a musíme najít nějaký způsob, jak všechny tyto změny vzít v úvahu. Ano, hodně se hovoří o potenciální budoucí rámcové dohodě. Můj názor je takový, eh, a také tedy podle toho, co čtu v novinách, možná se o tom ještě lépe vyjádří náš vyslanec. Nicméně v úředních dokumentech i v médiích se hovoří o tom, že Švýcaři mají zájem o rámcovou dohodu, co se týče o zjednodušení celé zprávy toho systému. Nicméně ze strany Evropské unie se ukazuje, že tato rámcová dohoda by měla také změnit celý systém hlouběji. Nemělo by se jednat pouze o změnu toho smíšeného výboru, o tom, aby ta e, zpráva byla jednodušší, ale celý ten systém by se měl, e, by měl být více dynamický, měl by být e, pružnější. A švýcarská vláda také říká, že to bude dost obtížné, protože zatím eh, Švýcarsko si chce uchovat svou svrchovanost, chce také se ještě rozmyslet, zda chce být eh, členem tohoto systému. Eh, proto je tedy také pro mě obtížné se k tomu vyjádřit, protože já nejsem přímo v tom politickém dění, já jsem spíše akademické obce. Zde jsou tedy dva názory, co, čeho lze dosáhnout v rámci rámcové dohody a mm, Nevím, zda se nám podaří najít eh, společné, společné hledisko minimálně tedy v té blízké budoucnosti. Eh, hlasí se někdo o slovo? Ano, tak eh, dvě minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych jenom překlenul ty dvě minuty, do dis- které máme ještě k dispozici. Dvě poznámky. Nejdříve bych vám chtěla opravdu velice poděkovat za tento velice dobře srozumitelný dokument, přehledný dokument, kde velice dobře ukazujete, jaké jsou obtíže v rámci vztahu Evropské unie k EHP a k Švýcarsku. Eh, je tam opravdu velká množství informací, protože to je důležité, protože toto pole není tak známé. A chtěl jsem se zeptat na jednu věc. Když jsme již hovořili o obecných politických otázkách a hovořili jsme o těch nebezpečích, kterým se budeme pravděpodobně ještě dnes detailně věnovat. Jsou to například na bezpečí, které sebou nese takové ten speciální pozice Švýcarska, tak já bych rád se právě ještě jednou dozvěděl, jaké jsou tu největší obtíže. Mohla byste nám to nějakým způsobem schrnout, tedy nezávisle na té možné rámcové dohodě. Ano, vy sám to říkáte, jedná se o rozdílný, rozdílný výklad práva. Nemáme čas hovořit podrobněji, ale nejlepší příklad je asi celá diskuse, která probíhá kolem věci Cassie de Dijon. O tom možná ještě pohovoříme později. Týká se to o principech eh, dohody o volném obchodu z roku 72, kde jsou ustanovení, podobná ustanovení, která jsou eh, ustanovení v právu ES, nicméně výklad je jiný a e, věc e, z Evropský soudní dvor rozhodl o věci Cassie de Dijon, nicméně ve Švýcarsku je tato věc vykládána jinak. To znamená, e, ten význam je jiný a to je taková, tak, takový dost očividný příklad. A jsou zde ještě další problémy, které právě z toho, se, které z toho vyplývají pro další dohody. Bohužel nemáme dost času a pan předseda nás tedy požádal, abychom byli struční. Eh, určitě bude ještě dost příležitosti hovořit o tom během panelové diskuse a budeme mít zde také velvyslance Švýcarské konfederace, čili o tom můžeme pohovořit později. Chtěl bych nyní uzavřít tuto část. Děkuji paní profesorce Toblerové za to, eh, za její prezentaci a také chci přivítat eh, místo předsedkyni tohoto výboru. Dovoluji si nyní zakončit eh, tuto eh, první část slyšení a dovolte mi rovnou eh, přejít k tomu hlavnímu slyšení. Všichni máte před sebou dokumenty, také jsme vám rozeslali prezentace. Máme zde informace o našich vystupujících a doufám, že tedy všichni máte tyto materiály Dovolte mi nejprve přivítat všechny poslance, všechny odborníky a také všechny hosty. Také vítám všechny posluchače, kteří nás sledují přes internet nebo v televizi. Chci tedy říci, že se jedná o slyšení výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele, která se týká vnitřního trhu v zemích Evropského hospodářského prostoru a Švýcarska. Budeme hovořit o stávající situaci. Náš výbor pro vnitřní trh má na starost dohlížet na provádění právních předpisů, které se týkají vnitřního trhu a ochrany spotřebitele. Také se tedy snažíme zjistit, jak jsou prováděna pravidla, která již existují. Spolupracujeme s našimi hlavními partnery v této Eh, v evropském hospodářském prostoru a také s našimi partnery v této oblasti ve Švýcarsku. Pokud se podíváme na statistiky, které vycházejí z tzv. hodnotící zprávy o vnitřním trhu, tak tam velice často zjišťujeme, že například Norsko má nejvyšší nebo jednu z nejvyšších eh, stupňů eh, transpozice provádění těchto předpisů v porovnání s ostatními zemi, zeměmi a e, často se země mezi sebou e, jaksi porovnávají. A někdy je trošku smutné, že země, která vlastně není v Evropské unii, má lepší, e, lepší skóre toho provádění než některé členské země EU. Náš výbor pro vnitřní trh se rozhodl, že bude velice užitečné věnovat se tomuto tématu. Jsme také rádi, že pan Rafal Třaskovský se ujal důležité funkce vypracování zprávy na toto téma a rád eh, vítám zde pana zpravodaje. Také mu eh, děkuji za zprávu a také jsem rád, že se ujme řízení dnešního slyšení. Nyní ho požádám, aby zahájil toto slyšení a aby nám řekl, o čem dnes budeme hovořit a eh, čím se budeme zabývat. Takže pane zpravodaji, dovolte mi, abych vám předal slovo. Děkuji. Já začnu pár slovy díků všem, kdo se dostavili na naše eh, slyšení paní profesorce Toblerové za vynikající akademickou práci při přípravě eh, pracovního dokumentu i eh, vlastně pomoci při vypracování našich zpráv. Ke kontextu. Rozhodli jsme se nejprve vypracovat pracovní dokument, abychom hovořili o těch nejaktuálnějších záležitostech. Je to pouze pracovní dokument, který zviditelňuje některé problémy, a který má stimulovat diskuzi. Ale definitivní naším úkolem bude zpráva. Pochopitelně to proběhne poslyšení, protože se chceme s experty ponořit hlouběji do některých otázek, abychom opravdu získali co nejvíc informací. Myšlenka pří, přípravy této zprávy eh, byla zejména angažovat, zapojit naše partnery. My jsme nechtěli eh, nikoho poučovat, nikoho odsuzovat. Chtěli jsme se na tuto důležitou otázku podívat z perspektivy vnitřního trhu tak, abychom za prvé prezentovali status quo, za druhé, abychom představili určitá doporučení. A já se domnívám, že máme některé experty v Evropském parlamentu, v, v Evropském parlamentu, kteří se účastní delegací do státu EEA, kteří vědí hodně o těchto stazích, ale my jsme eh, s tím chtěli přijít do jednoho z legislativních výborů, aby i lidé, kteří se eh, neúčastní eh, těchto vztahů každý den, se dozvěděli něco o účasti těchto států, které, nejs, které jsou mimo Evropskou unii, o jejich účasti na vnitřním trhu. Musíme se zaměřovat na otázky vnitřního trhu. Často jsem vedl konzultace s velvyslanci, jak Švýcarska, tak Norska. Jsem velmi vděčný za ty zkušenosti, z které toho vzešly, i s eh, členy parlamentu z těchto zemí. A často jsme slýchali, že dokumenty nejsou vyvážené a že eh, se v nich nezrcadlí celá šíře toho vztahu. My nemluvíme o celé struktuře vztahu. Nemluvíme dopodrobna o tom, jak jsou tyto vztahy důležité. My se to v té zprávě pokusíme trošku napravit, dáme tam, zasadíme to trochu do kontextu, ale samozřejmě nás tlačí prostor a čas, musíme počítat každé slovo, aby byla zpráva stručná, aby nebyla příliš obsáhlá. Pokusíme se ale co nejvíc zaměřit na doporučení. Myslím, že se jich dá učinit celá řada. Ale bych to zopakoval, nejdůležitější bylo mít příležitost hovořit s našimi partnery nejenom o statu quo, ale také o různých potížích, které, kterým bude muset čelit i náš výbor, jako práva spotřebitelů a podobně. A tady vidíme výsledek. Máme tady velvyslance, máme tady, jestli se nepletu, i kolegy z norského parlamentu, to je skutečně vynikající příklad zapojení, že můžeme vést výměnu názoru, názoru s eh, členy parlamentu nejenom z národních eh, z členských států Evropské unie, ale také zemí EEA. Hodně jsem se dozvěděl. Například, že slovo dynamický může být pejorativní, pokud jde o, e, vztah, e, o stav našich vztahů. Protože my chceme, aby všechno bylo dynamické, ale někdy to může být interpretováno tak, že se snažíme nějakým způsobem omezovat svrchovanost e, Norska, a to musím proto říct na úvod, povaha těchto vztahů je samozřejmě velice citlivá, ale vychází zejména eh, z respektu vůči svrchovanosti norského lidu, který velice respektujeme. A pokud jde o doporučení, tak budeme tady mít stručné vysvětlení toho systému. Samozřejmě nebude to na té úrovni eh, práce profesorky Toblerové, protože nejsme takoví experti a nemáme tolik místa, ale pak přejdeme rovnou k závěrům. Da, da, lze učinit některá doporučení, třeba u státu EA otázky typu formalizace notifikačního procesu nebo včasné zpracování dokumentů, zasílání dokumentů národním parlamentům, nejen členských států, ale také státům EA. A to ve světle ustanovení Lisabonské smlouvy, která se snaží přiblížit Evropskou unii národním parlamentům. A dále určité vypíchnutí relevantnosti EEA. Jsou tu některé aspekty tohoto vztahu, které jsou takřka dokonalé, ale i tak se to dá zlepšit. Pokud jde o vztah se Švýcarskem, tak to je mnohem komplexnější a myslím si, že naše slyšení může vyjasnit některé záležitosti, můžeme si položit nějaké otázky, můžeme být eh, praktičtí, že se při zemi a položit si třeba otázku, lze nějak zlepšit status quo? Bylo by možné více zapojit švýcarské partnery do rozhodování? Nebo jak zlepšit spolupráci mezi společnými výbory? Něco, co by se dalo udělat, i když to není příliš ambiciozní. A pak jsou ambicioznější otázky typu podpisu nějaké širší dohody o službách, nebo dokonce otázka rámcové dohody. Jestli lze zajít tak daleko. A toto slyšení je tu od toho, abychom se seznámili s problematikou, abychom se seznámili s oběma systémy. Pro mě je to důležité, já jsem expert zejména na ústavní a instituční otázky. Takže je skutečně zajímavé, že můžeme aplikovat vnitřní trh bez případu Cassis de Dijon, bez té judikatury. Děkuji. Děkuji, Rafael, za úvod. Já doufám, že všichni jste měli velmi dobré kontakty s Rafaelem. Chceme, aby z toho zešla ambiciozní, významná zpráva. Teď samotné slyšení. Pár technických připomínek. Jsme na webu, je, probíhá webcast, streaming, takže máme tady automatické kamery. Ty se na nás zaměří, když zapneme mikrofon. Musí to být ovšem mikrofon po naší levici, jinak eh, bude v záběru váš soused. Máme nabitý program. Eh, požádali jsme řečníky, aby hovořili 10 minut. My jsme v parlamentu zvyklí hovořit eh, ča- eh, s časovým omezením. Takže budeme používat tuto metodu. Budete to mít eh, na panelu za vámi. Snad to bude užitečné. Chceme to strukturovat tímto způsobem. Čtyři prezentace týkající se volného pohybu zboží a služeb, dále otázky od kolegů a panel bude mít příležitost některé tyto otázky na některé tyto otázky odpovědět. Dále bude ochrana spotřebitele, kde máme dva významné experty z těchto oblastí. A pak širší panelová diskuze, kterou, do které bude zahrnuta profesorka Toblerová. A také eh, doktorka Andrea Deko Lechtensteinská. Deko, eh, a eh, doufám, že se budeme muset vyjádřit k těm širším politickým otázkám, o kterých jsme se dříve zmínili. Takže začneme volným pohybem zboží a služeb. Já stručně představím řečníky. Takže za prvé paní Trina Radman, která vede eh, v Bruselu Confederation of Norwegian Businesses a já se s ní výdám pravidelně. Také chci oficiálně přivítat naše kolegy z Norského parlamentu, protože opravdu jsem měl to potěšení, že jsem hovořil na obchodním výboru vašeho parlamentu, takže vás vítám obzvlášť. Dále Kristýnka Dus z Ženevské univerzity, která bude hovořit o volném pohybu osob, protože paní Radman bude hovořit o implementaci směrnice o službách. A dále Eh, pan Per Nestande, který velmi znám na výboru pro vnitřní trh, protože byl dokonce členem našeho sekretariátu a eh, pracoval na mnohých projektech a nyní je zástupce generálního tajemníka na Ministerstvu pro průmysl a obchod a bude hovořit o implementaci toho balíčku týkajícího se zboží a on tu svoji expertízu využije a může nám ji předat. A pak Claude, Claude Wild, který bude hovořit o aplikaci principu Cassie de Dijon, eh, na který jsme již narazili. Takže dávám eh, slovo paní Radman, 10 minut. Vážený pane předsedo, vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, děkuji, že mám příležitost prezentovat zde naše názory, které se týkají provádění směrnice o službách. Konfederace norských podniků vítá iniciativy Evropského parlamentu posoudit provádění směrnice o vnitřním trhu v zemích EHP a ve Švýcarsku. Dohoda o EHP je nesmírně důležitá pro norské podnikání a je také velice důležité pro další ekonomický růst. Už 15 let se Norsko účastní vnitřního trhu pomocí této dohody a doufáme, že to tak bude pokračovat a že bude dále pokračovat i rozvoj vztahu s EU. Co se týče nejnovější hodnotící zprávy o vnitřním trhu, tak se ukazuje, že provádění směrnic je včasné a že tedy občas dochází k některým porušením, které se týkají nesprávného provádění nebo nesprávného souladu. Bohužel se však ukazuje, že od nejnovějšího provádění, od nejnovější hodnotící zprávy se eh, zvýšil počet eh, postupů po porušení o 33%, čehož litujeme. Nicméně se ukazuje, že norské podniky eh, také usilují o to, aby se ještě zvýšilo toto provádění a chtějí také, aby jsme zašli ještě dále nad ty minimální požadavky směrnic a nařízení. Navzdory tomu, eh, že eh, přijetí směrnice eh, služeb vyvolalo v Norsku určitou debatu, tak tato debata byla provedena, bylo to provedeno včas. Norsko schválilo tuto směrnici 19. června 2009 a také zde proběhl monitorovací proces, který vedl k, několika změnám. Zatím tedy došlo pouze ke čtyřem změnám a pouze eh, jedno, eh, jeden režim povolení byl zrušen. Norsko se také účastní stávajícího evaluačního procesu komise, který se týká národních požadavků týkajících se národních sektorové legislativy. V souladu s článkem 15 směrnice o služeb se eh, také hovoří o požadavcích, které byly odstraněny a o různých požadavcích, které by se měly změnit, aby to bylo v souladu se směrnicí. E, v Norsku jsme tedy zahrnuli do zprávy 73 různých e, režimů povolování a toto vše bude ještě ohodnoceno. Týká se to povinností, které se týkají služeb poskytovaných e, v různých sektorech, specifických národních, regionálních i místních. A pokud to porovnáme s ostatními členskými státy, tak je zde 73 těchto režimů, což je poměrně skromné číslo, nicméně je to velice důležité. Také se nám podařilo eh, provést eh, tuto směrnici. Máme zde také zvláštní eh, webovou stránku, která je pro, takzvané kontakt, pro takzvaná kontaktní místa. Je to také propojeno s portálem komise EUGO a zde jsou informace, které se týkají různých, eh, eh, různých požadavků, jako je například eh, povolování a také zde to umožňuje elektronické, elektronické postupy. Eh, hovoří se o tom, že tedy tento portál první generace zatím ještě není dostačující. Malé a střední podniky byste měly mít dostatek informací, měli byste možnost podávat různé, eh, různé žádosti a mělo by se tam také s tím snížit administrativní eh, zátěž. Zatím to však ještě nesplňuje ty zamýšlené účely. A také ta stránka je zatím pouze v angličtině a je docela dost obtížné se na té stránce orientovat, protože to ještě není v systematicky uspořádáno. Některé formuláře jsou pouze v angličtině a některé lze pouze a ty, tyto formuláře lze tedy podat eh, elektronicky, jak to vyžaduje směrnice o službách. Zároveň však ještě chceme zlepšit tento přístup všech norských eh, podniků a také chceme zlepšit přístup na norské trhy pro zahraniční poskytovatele služeb. Je tedy důležité zlepšit tyto elektronické postupy, zejména pro malé a střední podniky. Také se zde eh, chystáme k otevření druhé generace nebo portálu Altinu druhé generace. To by mělo být dokončeno v roce 2011. A e, Norsko e, tedy také doufá, že zde bude lhůta pro dokončení toho portálu Altin a víme, že tedy ten stávající cíl není dostatečně ambiciozní. Co se týče těch systémů povolování, tak e, norské požadavky nebo ty, tyto norská nařízení by měly být do, doplňující a neměly by stanovovat různé překážky, Eh, také eh, by se zde mělo hovořit o možnosti, která se budou eh, týkat toho, jak tedy budou ta jednotlivá povolování vydávána. Podle článku směrnice 13 by každý poskytovatel služeb měl automaticky obdržet povolení, pokud tedy to bude v určité lhutě, která bude takzvaně přiměřená. A to je také eh, stanoveno v článku 11 norského rámcového zákona. Nicméně se zde také hovoří o tom, eh, že to tak bude, není-li jinak stanoveno zákonem či nařízením. A zde se hovoří o tom, že to, tento zákon se netýká některých eh, konkrétních zákonů. A nakonec tedy se ukazuje, že článek 13 Eh, musíme ještě tedy jednat o tom článku 13. Směrnice o službách také říká, že poskytovatelé mají právo vstupu na vnitřní trh a národní vlády by to měly zajistit, toto právo. Provádění rámcového eh, aktu eh, se, však nehovoří o, tomto, o této povinnosti národní vlády. Také zde směrnice o službách eh, stanoví seznam určitých eh, národních eh, povinností a požadavků. Směrnice o službách rovněž obsahuje různá, provoz, různá ustanovení, která se týkají spolupráce mezi, mezi vládami, která se týkají vzájemného výměny informací a dalších věcí. Nicméně není zde také zahrnutá Eh, výměna různých pracovníků a úředníků. Myslíme si, že výměna, eh, různé výměné programy by byly velice užitečné a také by zlepšily přeshraniční styk. Rovněž se domníváme, že by zde mohl být eh, systém, který by zvýšil vzájemnou důvěru a také by vedl ke zlepšení zprávy v této oblasti. A také by to vedlo k lepšímu šíření poznatků, které se týkají dohody o EHP. Domníváme se, že Norsko má velice dobré zdroje k tomu, aby mohlo e, ještě lépe fungovat v této oblasti a také se snaží o zajištění kvalitního provádění této směrnice. Budeme se také tady snažit o to, aby jsme tuto směrnici prováděli co nejlépe. Snažíme se také na to, aby ty kontaktní body byly standardní, aby co nejdříve fungovaly co nejlépe a stanovíme proto pevnou lhůtu. E, hovořila jsem o určitých pro, pro, problémech, které vedou také k prodlužování různých procesů, různých postupů. A také jsou zde různé změny, které se týkaly například balíčku o Eh, zboží. Myslíme si, že by Evropská unie a národní vlády měly lépe informovat eh, naši stranu o všech eh, změnách, o všech legislativních návrzích, aby tedy celkově mohla být tato směrnice lépe prováděna. Co se týče také mm, toho samotného provádění, tak je zde problém, že náš parlament často není informován, stejně jako ostatní národní parlamenty členských států, o všech změnách na vnitřním trhu. Pan Třaškovský, pan zpravodaj, hovořil o tom, že norský parlament a také země, eh, ostatní země EHA, EHA nejsou informovány, stejně jako národní parlamenty, až by se to mělo změnit. To by také vedlo ke zlepšení, ke zrychlení celého legislativního procesu a také by to mohlo odstranit některé e, stávající překážky. Chtěli bychom e, rovněž e, poděkovat za spolupráci. Chtěli bychom více informací, také bychom chtěli více spolupracovat s výborem pro vnitřní trh. Myslíme si, že to vše by zlepšilo provádění a spolupráci v tomto, o, této oblasti a že by také z toho měli prospěch všichni spotřebitelé. Také je dobré, aby o této o provádění e, legislativní vnitřního trhu, tedy mm, aby se to týkalo všech zemí EHP. Je nutné také zvýšit povědomí o těchto dohodách mezi všemi evropskými institucemi. Eh, také víme, že některé členské státy nemají dostatečné informace, je to nutné odstranit a je také nutné informovat všechny spotřebitele. Děkuji za pozornost. Děkuji. Paní Redman. Děkuji za velice eh, ucelený pohled na eh, otázku služeb. My jsme s tím dobře obeznámeni. Nemusí to být jasné některým, kteří nás poslouchají zvenku. A ještě se k tomu vrátíme. Jenom pro zajímavost, probíhá meziparlamentní zasedání 27. dubna o transponování směrnice o službách. My budeme zasílat pozvání i e, členům parlamentu členských států a zemí EEA. Takže poslanci Evropského parlamentu budou vítáni, aby přispěli do tohoto procesu. A ještě musím přivítat pana Holnera z Evropské komise, který bude tady na panelu. A podle Lisabonské smlouvy má komise oficiální závazek zasílat legislativu všem národním parlamentům. Ale nevím, proč by to nemohlo být zasíláno i členům EEA a švýcarského parlamentu. To byl, myslím, velmi zdárný začátek. A teď se podívejme na záležitosti týkající se volného pohybu osob. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a vážení pánové, dohoda o volném obchodu a o volném pohybu osob pochází z roku 1999 a v platnost vstoupila 1. 6. 2002. Platí již tedy téměř 8 let. Cílem této dohody je progresivně posilovat svobodný pohyb osob mezi smluvními stranami, tedy mezi členskými státy Evropské unie a Švýcarskem. Hlavní charakteristika tohoto, této dohody zde již byla zmíněna. Nejde o to převzít společné aky Evropské unie, Nejde tedy o převzetí ustanovení aky komunitér do bilaterální dohody? Ne. Je zde nová dohoda, jejíž ustanovení říkají, která evropská ustanovení budou uplatňována a která ne. Týká se to jak legislativy, tak i judikatury, která platila v době podpisu této smlouvy, tedy v roce 1999. Podle tohoto roku se to určuje. Tato dohoda tedy musí být průběžně aktualizována, ale neaktualizuje se automaticky. Uplatňuje se při této aktualizaci jistý mechanismus, kdy společný výbor smluvních stran se společně setkává a prodiskutovává a přepracovává různé přílohy této dohody, zejména přílohy 2 a 3. Jedná se zejména o určité mm, aspekty sociálního zabezpečení a vzájemné uznávání odborných kvalifikací. Tento smíšený výbor má ovšem omezené pravomoci, zejména co se týče přílohy jedné a samotné dohody. V tomto případě je vždy nutné přistoupit k revizi celé dohody, tedy znovu vyjednáhat mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Takto je strukturována tedy sama dohoda a to celé vede k jistým obtížím, o které se o kterých se dnes již hovořilo. Je to vidět i v našem pracovním dokumentu. Dohoda o volném pohybu osob je tedy velice statická, je možné ji aktualizovat, ale možnosti aktualizace dohody jsou velice obtížné. Dohoda se opírá o ustanovení, která existují v rámci smluv ale tato ustanovení byla přizpůsobena bilaterálním vztahu mezi Evropskou unii a Švýcarskem. Jedná se zde o zásadu ekvivalence legislativy. Dohoda o volném pohybu osob si klade následující cíle. Za prvé, umožnit právo na vstup na pobyt a na přístup k zaměstnání, jak zaměstnancům, tak samostatně výdělečným osobám a zároveň se zde jedná i o liberalizaci služeb. Ta ovšem není příliš pokrytá v rámci této dohody. Existuje zde pouze krátkodobá liberalizace. Nesmí to přesáhnout 90 pracovních dnů za rok. Tedy vidíme, že zde chybí jedna svoboda. Je to svoboda pohybu služeb. Ovšem primárně to do platnosti této dohody nespadá. Existují oznamovení o poskytovatelích služeb v této dohodě a poskytovatel služeb má možnost a právo poskytovat službu na území jiného členského státu. Je to tedy klasické právo, tak jak ho máme i uvnitř Evropské unie. Co se týče poskytování služeb, tak zde je zajímavé, že zde existuje možnost, která se týká nejenom fyzických osob, ale také právních osob. Zde máme příslušný rozsudek, který se týká tohoto tématu. Samozřejmě jsou zde rozdíly mezi fyzickými a právními osobami, například co se týče nakupování pozemků, ale něco takového existuje i v rámci členských států EU. Takovýto rozsudek platí například i pro Rakousko. Fyzické osoby mají jistá omezení, Týká se to i některých dalších zemí, já nechci příliš zacházet do detailu, ale samozřejmě se to týká i agenturních pracovníků. Zde máme ustanovení v článku 22, které říká, že smluvní strany musí vydat právní akty, které budou upravovat pracovní podmínky pro agenturní pracovníky. Samozřejmě, že se to týká té slavné směrnice o vysílání pracovníků Evropské unie. Vše je upraveno v příloze 1 a smluvní strany tedy musí eh, mít svá ustanovení, které se týkají právě eh, vysílání pracovníků. Samozřejmě jsou zde velká rizika, zejména co se týká sociálního a mzdového dumpingu. Švýcarsko zde má své vlastní předpisy týkající se hlavně kolektivních smluv a minimálních eh, minimální výše platů v kolektivních smlouvách. Máme zde i spolkový eh, zákon, který upravuje takové věci jako dobu odpočinku, dobu dovolené a další eh, smluvní podmínky. Je to například ustanovení, kdy pracovník tedy zaměstnavatel dříve než vyšle svého agenturního pracovníka, tak musí oznámit vlastně o jaké konkrétní pracovníky se jedná, které vysílá. Evropská komise ovšem některá ustanovení kritizovala, zejména to ustavení, která se týká té notifikace 8 dní předem, kdy zaměstnavatel musí 8 dní předem říci, poskytnout informaci, o jaké konkrétní pracovníky se bude jednat. Takže to je jistý takový sporný bod, problematický bod toho ustanovení o těch osm dních. Protože toto pravidlo bychom mohli také považovat za omezení svobodného pohybu služeb. Je nutné ovšem přeskoumat, zda cíl tohoto ustanovení je přiměřený. Existuje skutečně riziko sociálního dumpingu a ospravedlňuje toto riziko takovéto opatření? To je něco, co je třeba ověřit a dále je třeba odvěřit, pokud eh, odpověď na první otázku by byla kladná, kterou jsme si položili, tak se musíme zároveň ptát, zda je to ustanovení uplatňováno přiměřeně. Zatím je to otevřená otázka, judika nemáme zde odpovídající judikaturu k této problematice. Pokud je to ovšem omezení, tak je třeba ověřit, zda tedy je přiměřené, zda se dokáže vpravit do legislativy Evropské unie. i agenturní pracovník z Evropské unie je, je chráněn. Máme se sdělení komise z roku 2001, ve kterém se komise vyjadřuje k problémům, které se týkají svobodu služeb a agenturních pracovníků. 16 členských států má problémy s touto notifikační doložkou, takže je to opravdu velice problematická věc, ale všude, ne pouze ve Švýcarsku. Tuto otázku je opravdu tedy třeba ještě dojasnit. Možná bychom se k tomu mohli ještě vrátit v naší pódiové diskuzi. Jak to tedy vypadá v praxi? Často eh, vlastně je ta lhuta zkracována, těch 8 dní není dodrženo. Další problematický okruh je ta kauce, kterou zaměstnavatel musí splatit. Takto je to ve Švýcarsku uplatňováno. Ovšem musíme si uvědomit, že v říjnu bylo v podstatě toto pravidlo zrušeno. A dále příjemci služeb. To je také velké téma. Máme zde některé otevřené otázky. Jedna doložka z Evropského AKY je švýcarskou judikaturou interpretována tak, že na tomto poli je ještě potřeba dalších úprav. Co se týče příjemců služeb, tak v Evropské unii je situace zcela jiná než ve Švýcarsku máme zde právo na vstup do země, ale nemáme právo na vstup na trh. A závěrem bych chtěla říct si toto. Služby v rámci této dohody jsou relativně omezené. Jedná se zde o pouze jednu oblast, svobod, zejména o svobodu volného pohybu osob. Hlavní problémy při uplatňování dohody přímo souvisí s obsahem dohody samotné, s oblastí platnosti dohody a s metodami, které jsou dohodě obsaženy. Netýkají se tolik konkrétního provádění dohody. Takže pokud problémy existují, tak jsou to problémy s dohodou samotnou, s její strukturou a s jejím obsahem. A to je opravdu téma na naší diskuzi. Děkuji, pane předsedo. Uh, Děkuji za velmi jasné vysvětlení, zvláště pro neprávníky, jako jsem já sám, také za to, že jste poukázala na některé eh, otázky směrnice o vysílání, pracovník, o vysílání pracovníků, což je relevantní nejenom pro EA a Švýcarsko, ale je to také aktuální záležitost eh, a bude to na komisi, eh, komisaři pro zaměstnanost, pan Andros. A nyní pan Per Nestande. Děkuji. Děkuji za pozvání Děkuji za laskavé přivítání. Jsem rád, že jsem zpátky v výboru IMKO a že tady fungují mikrofony. Já tedy eh, zastupuji ministerstvo eh, norské, které se zabývá právě koordinací všech záležitostí, které souvisí se směrnicí o službách. Já děkuji za toto stanovisko z vlastní iniciativy, které přispívá ke zlepšování, zvyšování povědomí o smlouvě o EEA. Je také dobré, že můžeme hovořit o volném pohybu zboží, což je jedna ze základních svobod vnitřního trhu. Chci, abyste si odnesli několik základních poselství. Za prvé, vnitřní trh je pro Norsko nesmírně důležitý, protože Evropská unie je naším největším obchodním partnerem 70 dovozu a 80 vývozu. A e, balíček o e, zboží přispěje k efektivnějším e, mu obchodu a bezpečnějším produktům, kontaktní body, dozor nad trhem, to všechno jsou důležité elementy. A dále, když probíhá sice implementace, ale bychom respektovali národní legislativní proces, vyžádá si to jistý čas. Chci však zdůraznit, že nám jde o plnou implementaci. To znamená, že očekáváme implementaci nových administrativních systémů a zároveň i právních změn. Z těch původních diskuzí v rámci té skupiny vyšších představitelů probíhají i dodatečná jednání. Jsme rádi, že, jsme, že se účastníme i eh, když se můžeme, když se můžeme účastnit i raných fází těchto jednání. Bylo to zasláno k veřejné konzultaci v Norsku, abychom jak zvýšili povědomí, tak také, aby se eh, abychom si uvědomili, jaké jsou důležité zájmy jednotlivých skupin. Všeobecná podpora byla eh, vlastně konstatováním, tak jak jsme v tom, co jsme zaslali v roce 2007. A ad hoc eh, mezirezortní skupina. Eh, můžete prosím trochu zpomalit tempo? Já vím, že jste zvyklí hovořit rychle, ale možná by pomohlo, kdybyste trochu zpomalil a mluvil více do mikrofonu. Ano, takže v roce 2007 mm, byla založena ad hoc mezirezortní skupina za účelem sdílení doporučení a zvyšování eh, pochopení celého balíčku v rámci celé zprávy. A po schválení toho balíčku začalo ministerstvo obchodu připravovat nezbytné změny v rámci administrativy. A to prostřednictvím dvou právních aktů. Každý se týká jedné části nebo jednou to, z těch eh, nařízení. A tato eh, skupina vytvořila konzultační dokument, který byl dán k dispozici 8. února letošního roku. Na konci konzultace zanalizujeme výsledky a připravíme návrh pro norský parlament. Doufáme, že definitivní zákon vstoupí v platnost na začátku roku 2011. Směřujeme k plné implementaci jak nových administrativních systémů, tak těch nových právních aktů. A paralelně s tím národním implementačním procesem pracují státy EAFTA i na začlenění tohoto balíčku do e, celé dohody EAFTA. A doufáme, že, jak jsem řekl, to přispěje k efektivnějším trhům a bezpečnějším produktům. A to zejména pokud jde o nová pravidla na posílení tržního dozoru. Chceme založit speciální skupinu dozoru, kde budou e, zastoupeni i příslušníci průmyslových odvětví. A dvě stávající sítě se týkají spotřebitelského zboží a průmyslového zboží a ty budou nadále přispívat do koordinační skupiny. Rovněž počítáme se všemi programy, které předpokládá nařízení. A samozřejmě, že je důležité, abychom si uvědomili, jestli to má být horizontální nebo sektorové nebo kombinace. Vítáme silnější zaměření na eh, služby v vnitřního trhu, ale každé, každá země se musí zhostit své zodpovědnosti. A eh, členské státy musí být pobízeny, vybízeny k tomu, aby se účastnili posílení evropské akreditace. Je důležité, je to potvrzení toho, že normalizace je důležitým nástrojem. Evropská komise nyní posiluje evropský standardizační systém. My podporujeme tento cíl a se zájmem sledujeme diskuze o novém normalizačním balíčku, který připravuje momentálně komise. Jakožto eh, země, která není člen, členem EU, potřebujeme někdy alternativní eh, přístupy a máme některé výzvy profesorka Toblarová a další již zmínili, někte, na, již naznačili, o co jde. Mají se zajistit uniformní pravidla, která rychle vstupují v platnost, ale z perspektivy EE e a EFTA rozdíl mezi eh, nařízením a směrnicí je méně důležitý. Musíme implementovat obojí do našeho vnitrostátního domácího práva. A někdy je těžké zajistit, aby nařízení vstoupilo v platnost ve stejnou době, dobu jako v Evropské unii. Také víme, že původní návrh komise pro ten balíček o zboží byl výrazně eh, změněn jak parlamentem, tak i v pracovních skupinách rady. A tyto diskuze v parlamentu a v trialo- v, i v rámci trialogu nám nejsou otevřeny. Tudíž jsme potom museli pedlivě prověřit celý text, abychom opravdu pochopili všechny aspekty předtím, než jsme mohli dokončit domácí implementaci. Další otázka se týká informovanosti. Některé eh, podniky čelí překážkám, protože ne všechny orgány eh, vědí o dohodě EA, a to i v Evropské unii, proto je potřeba tuto informovanost zvyšovat a v rámci solv- prostřednictvím solvitu a dalších mechanismů mohou eh, naše podniky tuto informovanost zlepšit. Musíme dále zlepšovat spolupráci mezi komisí a orgány EFTA. A konečně chci připomenout, že země EFTA nejsou součástí celní unie. Takže otázka eh, vnějších kontroly vnějších hranic je důležitá, aby se eh, zboží se třetích zemí nedostávalo na společný trh. A hlubší spolupráce a koordinace všech příslušných orgánů je nutná k tomu, abychom tyto výzvy, těmto výzvám dokázali čelit. A nakonec bych chtěl potrhnout, že práce na tomto balíčku byla velmi užitečnou příležitostí pro zvýšení našeho povědomí o důležitých aspektech volného pohybu zboží. Norsko usiluje o zajištění plné implementace celého balíčku do a jeho transpozice do národního práva v co nejkratší době. Jsme ochotni přijmout všechny kroky s cílem nejenom změn v právu, ale také zavedení všech administrativních a dalších změn, aby ten systém opravdu fungoval. A pochopitelně, že se těším na tu závěrečnou zprávu a rád vám poskytnu jakékoliv další informace písemně, bude-li to nutné. Děkuji. Velice děkuji. Myslím si, že jste také zmínil několik bodů, o kterých určitě budeme hovořit. Jsou to velice aktuální body, které eh, mají vést ke zlepšení standardizace a ke, zlepšení, ke zlepšení provádění balíčku o zboží zpravodaj se omluvil, protože eh, má nyní tiskovou konferenci se švýcarskou televizí, ale za chvilku se vrátí a my ho určitě budeme informovat o tom, jaké eh, informace jsme zde nyní probírali. Nyní požádám pana Kloda Wilda, který je vedoucí delegace Švýcarské konfederace při Evropské unii. A on, nám, eh, on nás informuje o Eh, právních, eh, o právním vývoji, který se týká věci Cassie de Dijon. O tom jsme se učili všichni, i když nejsme právníci. Honorable député, mesdames et messieurs. Vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové, děkuji vám, že mohu vystoupit na tomto slyšení že jste na pořad jednání tohoto slyšení zařadili bod Cassis de Gijon a nejnovější vývoj ohledně tohoto tématu ve Švýcarsku. Švýcarsko chce být partnerem ve vnitřním trhu a ne překážkou. V roce 2002 švýcarský parlament, bylo to 12.6., rozhodl, zavést jednostranně zásadu Cassis de Dijon. Došlo ke změně spolkového zákona tak, aby došlo k odstranění veškerých překážek, technických překážek obchodu. Tedy většina zboží, které volně se pohybuje ve státech EFTA a v Evropské unii, bude se moci volně pohybovat i ve Švýcarsku, aniž by byla toto zboží kontrolováno, samozřejmě za předběžných podmínek. Tyto odpovídající produkty nesmí být škodlivé zdraví spotřebitelů nesmí být škodlivé ani vůči životnímu prostředí. Pokud tedy existují bilaterální, odpovídající bilaterální dohody, mohou být tedy produkty, které jsou registrovány v Evropské unii, stejným způsobem prodávány i ve Švýcarsku. Jedná se zejména o kosmetiku, oblečení a nábytek. Co se týče agropotravinářských produktů, tak existuje zvláštní systém pro jednotné uplatňování zásady Cassis de Dijon. Samozřejmě je zde výhrada odpovídajících povolení švýcarských orgánů, která se týkají veřejného zdraví. Tato podvol, povolení dostávají potravinářské výrobky, které byly vyrobeny podle předpisu Evropské unie a odpovídají odpovídajícím ehm, podmínkám, které existují ve státech EU a EFTA. Jednotlivé provádění principu Cassis de Gijón Toto jednostranné zavedení Švýcarskem znamená, že Švýcarsko přikročilo k dalším opatřením s cílem zrušit technické a obchodní překážky a zjednodušit celý systém vzájemného obchodu. Tímto odpadává, odpadává řada překážek a e, konkurence schopnost Švýcarska bude posílena. Povede to také ke snížení cen a je to jakási priorita švýcarské vlády, co se týče politiky růstu. Je zde také, ne, odpovídá se také prostor, tedy jak jsem říkala, pro snížení cen a posnižování nákladů. Švýcarsko je tedy ochotno jednostranně otevřít svůj trh evropských produktům, které jsou prodávány podle zásady Cassis de Dijon. Chtěl bych si položit dvě otázky. Myslím si, že toto jednostranné otevření je velkým eh, přínosem pro švýcarské pakt, eh, partnery. Musíme se ovšem zeptat, zda tato reforma znamená posílení otevřené politiky Švýcarska vůči Evropské unii. A za druhé, pokud tedy Švýcarsko dospělo k tomuto jednostrannému opatření, Znamená to, že Švédsko přistoupí k vyjednávání v eh, agropotravinářských otázkách. Tato vyjednávání již byla vedena, byla uzavřena v roce 2008, již to tedy vede k odstranění jednot překážek trhu a Švýcarsko zde má možnost přistoupit eh, liberalizaci v oblasti agropotravinářské. Ovšem agropotravinářská oblast by tedy potřebovala tak, jak to je úzusem v dohodám o volném podchodu, aby zde byly vlastně dvoustrané otevření trhu. Jednání probá, probíhají. A zatím mají evropské produkty tu výhodu, že tedy jedro straně mohou volně cirkulovat na švýcarském trhu, ale zatím to tedy není dvojstrané. rámci vyjednávání zde již je jakýsi příspěv, pří, příslip vzájemnosti, ale v podstatě nic konečného ještě nepadlo a Švýcarsko to od komise očekává, protože Švýcarsku jde přeci zcela jasný obzájemný přístup na trhy, tedy z obou stran, aby z obou stran byly odstraněny kontroly na vnějších hranicích. Zatím ovšem Evropská unie je proti integraci v neharmonizované oblasti a pokud Evropská unie zasta, zůstane u svého postoje, tak by samozřejmě Švýcarsko s tímto nebylo spokojeno. Jde o odstranění veškerých přecházek, jak v harmonizované oblasti, tak v neharmonizované oblasti a také v oblasti cla a technických překážek. Pokud by došlo k otevře, eh, uzavření odpovídající dohody, tak bychom mohli silně liberalizovat průmyslové a zemědělské výrobky. A bylo by to v zájmu obou stran, Švýcarska i Evropské unie. A závěrem chci poukázat na to, že je zde vůle ze strany Švýcarska vůle mít e, plnou plnoprátnou liberalizaci. Zatím ovšem tedy Švýcarsko jednostranně zavedlo princip Cassis de Dijon a tím chce ukázat, že Švýcarsko nemá zájem na překážky, že má zájem na dobrém fungování jednotného vnitřního trhu. Děkuji. Well, thank you very much for an extremely clear... Děkuji za tuto, ta, tento výklad, který byl e, srozumitelný a je to také něco, o čem jsme ještě předtím nehovořili, čili je to velice užitečné eh, vyslechnout si o tom přednášku a také vysvětli, vys, vyslechnout si vaše názory. A nyní se těším na všechny eh, dotazy, které budou následovat později v debatě, dotazy od poslanců i od komise. Nyní máme ještě trochu času a poprosím zpravodaje, aby chtěl eh, se k tomu trochu vyjádřit. Eh, dotazů bude zřejmě velký počet a můžeme eh, je mít později v debatě. Čili nyní poprosím zpravodaj a pokud se bude k tomu ještě chtít někdo další vyjádřit stručně, tak ještě máme místo na seznamu řečníků. Děkuji. Nejprve bych chtěla říct. Děkuji. Nejdříve bych chtěla říci, že my jsme dynamičtí a flexibilní. Známe zásadu Cassis Dijon a vyvodíme, samozřejmě se z toho poučíme pro naši zprávu. Flexibilita je v této oblasti opravdu velice významným aspektem. Mám ještě otázku, která se týká podporovat, podporujících opatření. Víme, že jsou tam určitá podporná opatření, eh, která mají brát například sociálnímu dumpingu, ale podle toho, co já vím, tak se jedná zejména o otázku přiměřenosti. E, máme zde e, judikaturu Evropského soudního dvora, podle které se říká, že je nutné zejména hájit princip e, proporcionality a také se musí jednat o ochranu veřejného zájmu. Jde o to, že nejde o to, že bychom kritizovali všechna podpůrná opatření, která existují, ale jde o to, zda ta podpůrná opatření jsou skutečně přiměřená a zda se nejedná pouze o určité eh, o určitá opatření, která jdou proti. Také mě zajímá na to váš názor. Ve zprávě také zdůrazňujeme, že se nejedná pouze o eh, cestu jedním směrem, nejedná se pouze o to, že by ehm, Evropská unie měla problém ve Švýcarsku. Jedná se o to, že také švýcarští podnikatele mají problémy v Evropské unii. A je zde celá řada problémů. Až budeme hovořovat o spotřebitelských trzích, tak uvidíte, že jsou některé problémy, které jsou zde i v rámci členských států, takže se nejedná o nic nového. Zároveň v Evropské unii se vždy Eh, spoleháme na výroky Evropského soudního dvora a také se řídíme zásadou proporcionality. Takže určitě eh, nejde o ty, ta pravidla jako taková, ale o to, že musíme o, te, o ten test těch pravidel, o to jejich posouzení. Ano, dobře, takže já teď ještě požádám o otázky a poté na to odpoví panel. Děkuji, pane předsedo, a chtěl bych opravdu poděkovat za velice zajímavé příspěvky, které jsme zde měli možnost vyslechnout a které, jak říkal správně Zpravodaj přesně ukazují ty problémy, které existují v vnitřním trhu a o kterých také na našem výboru často diskutujeme. Ale je velice zajímavé se na to podívat z aspektu našeho vztahu ke Švýcarsku a k EHP. A proto bych se chtěl zeptat pana Vilda, který zde hovořil o tom jednostraném otevření cuhru v otázce Casiste Dijon judikatura. Je to tedy tak, že tato jednostrannost se týká všech členských států, anebo je to tak, že Švýcarsko již má přístup na trh zboží v mnoha zemích a třeba ne ve všech. A mohl byste tedy jmenovat země, kde již máte plný přístup na trh a země, kde ho tedy ještě nemáte na základě, podle základu Cassis Dijon. A další věc, pan zpravodaj již hovořil o té otázce proporcionality. Já si myslím, že je samozřejmě správné, eh, že se věnujeme těmto tématům. Vy jste řekl, že tento problém vzniká zejména proto, protože oblast působnosti dohody mezi Švýcarskem a Evropskou unii na jedné straně a prováděcí mechanismy na druhé straně vedou k tomu, že to v podstatě ani jinak nejde. Proto se ptám, myslíte si, že je možné v této oblasti něco změnit, vylepšit, tak aby to celé fungovalo lepším způsobem? Um, so Děkuji. Kdo by chtěl začít? Možná profesor Kadus? protože pan Třaskovský se na vás obracel s konkrétními otázkami. Takže paní profesorka Kadus. Ano, děkuji. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Co se týče těch doprovodných opatření, to je samozřejmě velice ožehavá oblast, jak v Evropské unii, tak ve Švýcarsku. Každý bilaterální vztah s jinou zemí samozřejmě souvisí s právě e, se směrnicí o službách. A jde tedy o to, je to opatření oprávněné a je přiměřené. Je podle zásadu proporcionality. Systém, který vznikl judikaturou soudů, e, v podstatě jde tím změrem, že se máme určité kritéria, která jsou uplatňována a myslím si, že to funguje v podstatě dobře. Chtěla bych se zmínit o jiném aspektu. V bilaterální dohodě existuje systém, který v podstatě zachotvuje způsoby, kterým se řeší spory. Tam máme kontrolní orgány, které kontrolují tuto dohodu a jedná se o ten takzvaný smíšený výbor. Co se týče té osmidenní huty, tak si musíme uvědomit, že toto je možné eh, vlastně s touto lhutou je možné jít před eh, švýcarské soudy a je tedy možné, že švýcarské soudy o tom odpovídajícím způsobem rozhodnou. Co se týče jednotného výkladu ustanovení dohody a otázky, zda Evropská unie to takto usnává, chci říci, že ve článce 16 dohody se říká, že je možné se v určitém případě obrátit na soudní dvůr a Švýcarsko je v tom případě zavázáno zohlednit precedenční případy. A e, o toto se potom řeší i ve smíšeném výboru. To je tedy ten systém, jak to funguje. Tedy eh, v jednotlivých odvětvích je homogenita zaručována. Ovšem, co se stane, když tedy soud řeší přiměřenost opatření? zohlední švýcarská judikatura kritéria, která stanovila evropská judikatura? V dohodě se pouze stanovilo, že je platná judikatura pouze před podepsáním dohody, tedy před červnem 99. Máme zde ovšem rozsudek eh, ze Švýcarska, který říká, že je třeba zohlednit jisté rozhodnutí soudního dvora, které bylo učiněno až po tomto datu. Znamená to tedy, že již došlo k zohlednění takovéto judikatury. I když tato dohoda nemá e, silnou institucionální oblast, tak je v určitých e, oblastech je tedy možné toto převzít, ale závisí to na jednotlivých soudcích. Co se týče volného pohybu osob, tak zde existuje jedno ustanovení, které určuje 16-denní lhůtu pro osoby se třetí země. Ta, to ustanovení pochází z roku 2003, ale švýcarský spoutkový soudní dvůr tuto ustanovení vlastně zohlednil a v minulém roce švýcarský spolkový dvůr opět eh, zohlednil odpovídající ustanovení a odpovídající soudní rozhodnutí z EU. Ten systém tedy jistě funguje, má svá obezení. Švýcarští soudci mají tedy jasně vymezenou odpovědnost a v mnoha případech ovšem mají vůli paralelně dále rozvíjet toto právo. Tedy oni činí více, než k čemu jsou povinni a zohledňují rozsudky Evropského soudního dvora. A co se týče eh, té proporcionality, samozřejmě ne vždy možná tato zásada byla zohledněna, ale ten systém je nastaven tak, že existuje možnost zohlednit rozsudky Evropského soudního dvora. A ještě padla otázka, která se týkala institucionálního systému. Možná bychom se k ní mohli vrátit později, pane předsedo. Možná bychom tohle mohli udělat později, protože budeme ještě diskutovat, takže děkuji. Děkuji za vysvětlení některých dalších komplexních bodů tohoto systému. Pro nás neprávníky, jak říkám, je to něco velice objevného. A nyní tedy myslím, že na vás byly nějaké otázky eh, pane, na pana Vilda. Děkuji, děkuji, dámy a pánové, dovolte mi v první řadě vyjádřit se k problematice přísadu, případu Cassis de Dijon v rámci našich obchodních vztahů. Já chci připomenout, že Švýcarsko 80 zboží dováží z Evropské unie. Jsme obrovský obchodní partner Evropské unie, v podstatě druhý po Spojených státech. Takže vzhledem k tomu, že nejsme členskou zemí, tak existují rozdíly právního charakteru, které nadále přetrvávají. A úkolem politiky je nalézt prostředky k tomu, jak se nezastavit na těchto překážkách, které jsou způsobeny ochranou svrchovanosti, ale jak najít praktický způsob, jak umožnit fungování trhu mezi našimi státy. Takže to je část té motivace zavádění toho, té zásady Cassis de Dijon ve Švýcarsku. Najít pragmatickou odpověď na technické překážky, které přetrvávají v obchodu mezi Švýcarskem a Evropskou unii. A z tohoto důvodu bylo toto opatření přijato jednostranně, protože, jak řekla paní profesorka, nejsme členskou zemí, tudíž nemáme, nemůžeme uplatňovat skutečnou reciprocitu případu Cassidy Dijon, ale můžeme získat to, co chceme od našich partnerů prostřednictvím určité právní kreativity, která umožňuje přistoupit k určitým formám reciprocity i v u neharmonizovaných norem. A e, nyní, když akceptujeme ta kritéria národní produkce vlastně všech 27 členských států, to jest všech 27 členských států a jejich produkční kritéria jsou přijímána, akceptována u nás, tak se naši eh, výrobci nemaj, ne, by se neměli ocitat v situacích, kdy je tu nějaký problém vzhledem k eh, normám, které zatím nejsou harmonizovány. Myslíme si, že to je eh, oprávněný požadavek, který máme v rámci vztahu. A další aspekt jednostraného uplatnění Cassidy Dijon, to je národní opatření boje proti drahotě. Čím více konkurence, tím nižší ceny. A to platí i pro podniky, kdy situace je následující. V podstatě jsou tady dvě určité linie produkce. Jednak podnik, který vyváží, ale ne z důvodu technického, ale třeba z, v rámci respektování určitých technických norm v členském státě, je nutné třeba definovat já nevím co, váhu nějakého vejce jinak, než když, když to vyvážíte do Rakouska, než do Německa. A u některých zpracovaných výrobků, jako, jako je, jsou třeba těstoviny, tak vzhledem k tomu, že my jsme síť malých a středních podniků, tak máme jednu linii produkce podle švýcarských norem a další podle norem každého státu Evropské unie. A to jsou náklady, které jsou podle nás nadbytečné. Proto jsme přijali poměrně odvážný politický krok. Řekli jsme ano, my máme důvěru v normy Evropské unie, ty jsou kontrolovány komisí a orgány členských států, my je akceptujeme, můžeme je převzít a je legitimní, že v rámci té stávající dohody, která se vyjednává na poli zemědělsko-potravinářské, i když je pravda, že nejsme členským státem a nemůžeme tudíž uznávat judikaturu dvora oficiálně, můžeme tak učinit e, jinak. A to poselství, které nyní Eh, chceme sdělit našim kolegům vyjednavačům z Evropské komise, je, že ta skvělá partnerství na obchodní úrovni, která prospí, prospívají samozřejmě i Evropské unii, protože tady je velmi příznivá obchodní bilance ve Evropské unii ve vztahu k nám, že, že je důležité, abychom našli ty prostředky a ta řešení spolu, společně. Čili tolik kondenzovaná forma mého poselství. Děkuji. Uh, Děkuji. Uh, mohla, mohl bych poprosit paní profesorku, aby eh, se k tomu vyjádřila až později, protože už trošku zase nás tlačí čas, ale určitě až při té další diskusi budete mít eh, dost času a nemusíte se obávat. Určitě vám poskytneme dost času na odpověď později. Já bych nicméně rád přistoupil k dalším dvěma prezentacím a později opět bude čas na otázky a odpovědi. Nyní se podíváme na téma pravidel pro zadávání veřejných zakázek a ochranu spotřebitele. Víte, že náš výbor se právě těmito otázkami zabývá velice pozorně a těž, já nyní zde vítám pana Stevena Ferschulsta, který eh, zde zastupuje eh, orgán dohledu nad ESVO. Eh, a také zde vítám pana Odena Skajcvola z Norské rady spotřebitelů. Omlouvám se, nevím, zda jsem dobře vyslovil vaše jméno, nicméně vás oba velice srdečně vítám. A poprosím vás každého o 10 minut a nejprve pan Farhust. Velice děkuji, pane předsedo. Vážené poslankyně, vážení poslanci, dámy a pánové, Vystupuji zde za orgán dohledu ESVO a chci říci, že jsem velice rád, že můžeme vysvětlit Evropskému parlamentu, čím se zabýváme a můžeme se zde trošku zviditelnit a proto jsme rádi za toto pozvání. Byl jsem požádán, abych řekl několik slov o naší činnosti, která se týká monitorování, provádění a výkonů pravidel pro zadávání veřejných zakázek v zemích ESVO. Eh, ještě než se k tomu vyjádřím konkrétně, tak bych ještě na začátku řekl takovou předběžnou malou poznámku. Chtěl bych trošku popsat, jak ten systém vlastně pracuje. Když je na úrovni EU přijat nějaký akt, tak musí začít celý proces ještě předtím, než se ten akt stane součástí systému EHP, Evropského hospodářského prostoru. To znamená, že nejprve je ten akt schválen na úrovni EU a poté začne celý postup v zemích Evropského hospodářského prostoru. Tyto země e, přeskoumávají tento akt, přemýšlejí o různých pří, e, případných problémech, také o tom mohou hovořit se svými protějšky na úrovni EU nebo s komisí a nakonec se také rozhodnou eh, respektive smíšený výbor musí rozhodnout o tom, jakým způsobem bude tento akt eh, proveden do eh, právních předpisů těchto zemí EHP. A v tom smíšeném výboru jsou zastoupeny tedy obě strany. Máme zde paralelní systém pravidel, které se používají v EU a v EHP. Tento postup vyžaduje čas. To je nutné mít na paměti, protože často je tedy nutné, jak se vyvíjejí všechna pravidla v EU, jak ta starší pravidla, tak ta nová. Dovolte mi několik konkrétních příkladů. Například co se týče toho nejnovějšího balíčku, máme zde směrnice 17 a 18. Jsou to tedy nejnovější právní předpisy, které se týkají e, právě veřejných zákázek. Tyto směrnice byly v EU schváleny v roce 2004 a na začátku roku 2006 vstoupily v platnost. Tyto směrnice byly přijaty v systému EHP v roce 2007 a také v tomto roce vstoupily v platnost. V Lichtensteinsku to bylo v roce 2008. To ukazuje, že zde dochází k určitému spoždění, nebo že může docházet k určitému spoždění, co se týče provádění všech příslušných pravidel v porovnání se zeměmi EU. Ale obecně lze říci, že co se týče, že zde se také jedná o sekundární legislativu pro veřejné zakázky. Je to asi 10 základních aktů a je pravda, že tato sekundární legislativa už se z, z, z valné většiny uplatňuje i v zemích EHP. Také se nyní připravujeme na novou na provádění směrnice o nápravných prostředcích. Myslíme si, že by to mělo eh, už být eh, za několik měsíců. Tato směrnice už v prosinci 2009 vstoupila v platnost v EU, v zemích EHP nyní se to ještě uh, řeší, takže jsou tam určité rozdíly. To, byl, to bylo na úvod. Chtěl jsem nejprve to vysvětlit celý systém a nyní také pohovořím o tom, co, čím se zabýváme my, jak probíhá to monitorování. Myslím, že ta politika e, má dvě části. Jednak monitorujeme provádění aktů eh, Evropské unie a máme na to zcela eh, jednoznačně vymezené postupy a také přísně stanovené lhůty k tomu, abychom sledovali, jak jsou právní předpisy Evropské unie prováděny v zemích Evropského hospodářského prostoru. Co se týče směrnic, tak země EHP nám musí poslat oznámení o eh, provedení, o provádění těchto směrnic. A také žádáme příslušné země EHP, aby, nám, eh, aby nás informovali nejenom o eh, té samotné, o tom samotném provedení, ale také chceme mít před sebou text a nejlépe i překlad do angličtiny. V některých případech také připravujeme určité mm, jakési srovnávací korelační tabulky které zasíláme zemím EHP. A také záleží na tom, jak je ta problematika složitá. Pokud je to v záležitosti na složitosti, tedy můžeme také um, zkoumat tyto rozdíly. Tento postup se v zásadě shoduje i s postupem, který se týká nařízení. Pokud Eh, nedostaneme od eh, příslušného státu potvrzení o provedení do tří měsíců, zač zahájíme nařízení, zahájíme postup eh, pro nesplnění povinnosti, jsou tam určité měsíční nebo určité lhuty a maximální lhuta je tedy jeden rok. Samozřejmě, že chápeme, že tam musí být určitý, mm, určitá určitá pružnost, ale čím dál tím víc se snažíme být přísnější, co se týče dodržování všech lhůt. To je tedy jedna oblast, kde vyvíjíme činnost. A pak je ta druhá oblast, ta se týká vyřizování stížností. A také můžeme e, přijít s vlastní iniciativou, co se týče oblasti veřejných zakázek. Během uplynulých dvou let jsme zahájili osm e, řízení, která se stíž, e, týkaly stížností a také několik řízení z vlastní iniciativy. V souvislosti s tím také mohu říci, že když posuzujeme všechny případy, tak, nes, tak se nedíváme pouze na ty akty, které platí v EU, ale také se také mm, přeskoumáváme různé dokumenty, které mají na pomoci k výkladu tohoto eh, primárního práva. To znamená, že pro nás jsou různé i takové různé, eh, jsou důležité i různé podzákonné předpisy nebo eh, předpisy, které mají nižší právní váhu. Snažíme se také velice úzce sledovat nejnovější vývoj v komisi. Co se týče vyřizování stížností a také případů z vlastní iniciativy, tak zde se zabýváme konkrétními eh, smlouvami, konkrétními závazky, konkrétními postupy. Tradičně zde máme trochu zvláštní specifickou eh, politiku nebo zvláštní postup. Pokud se domníváme, že došlo k porušení práva EU, tak vždy zašleme dopis e, státu EHP, kde vysvětlíme, e, co jsme zjistili a dáme zemi možnost, aby na to zareagovala, aby tedy buď uznala naše zjištění a také, aby vydala sdělení, v němž e, příslušné v němž tedy se sdělí, eh, že příslušné orgány se zdrží podobného chování eh, v budoucnu. Pokud to tak bude, tak celý, celý, celou tu stížnost již uzavřeme. Tento postup je v souladu s tím, že určité snahy o odškodnění že to se musí už vést na národní úrovni a musí se k tomu používat vnitrostátní právní postupy. Tento postup je také um, vysvětlen praktickými, mm, praktickými mm, důvody. V zemích ESVO eh, e existuje zvláštní rada, která se zabývá stížnostmi a ti řeší většinu těch případů. To znamená, že nyní už se nezabýváme tak velkým počtem těchto stížností. Snažíme se stále přeskoumávat naše postupy, snažíme se také zpřísňovat naše postupy, které se týkají některých smluv, některých smluv, které jsou dlouhodobé nebo které se, eh, které se týkají určitých velkých objemů nebo velkých zakázek. Také, spolu, také se díváme na judikaturu Evropského soudního dvora. Evropská unie využívá judikaturu Evropského soudního dvora k tomu, aby dokázala přinutit nebo přimět členské státy k tomu, aby přijali takové kroky, které e, situaci zlepší, které zjednají nápravu. Mm, stále ještě vedeme naše vnitřní vnitřní rozhovory o tom, jak celou tuto politiku ještě zlepšit, ale chtěl jsem vás pouze stručně informovat o tom, jak vlastně pracujeme. Děkuji. Děkuji. Myslím, že na nás opravdu hluboce zapůsobila důslednost vašich všech těchto opatření a problém, který máme často při vytváření takových korelačních tabulek, když je chceme získat od, od komise a od členských států. Já vím, že to je takové, takový technický výraz, ale vidím, že poslanci přikivují. Takže je dobré, že jste zmínil toto téma. My to považujeme za důležité, důležitý nástroj, ale někde je těžké je získat. A nyní pan pro nás má uh, nějaké slajdy um, pan Skateswall a já vám s radostí předávám slovo. Děkuji. Děkuji. Jak jistě víte, v této otázce došlo k velkému vývoji. Měli jsme, slyšeli jsme ten projekt v Madridu, 15. Já vám teď řeknu, jak se na to díváme z perspektivy EFTA. Takže jenom na úvod. Začali, začali jsme se tím zabývat v roce 2004, kdy jsme zadali zprávu o, o evropském závazkovém právu. A pak přišel návrh komise a myslím, že Hodně velká část veřejnosti to vnímala jako zhoršení práv spotřebitelů. Mělo to nejasné následky a také to vycházelo ze sporných předpokladů. Návrh omezoval práva na zajištění nižších cen a širšího výběru. A naše předběžná reakce byla, že jsme si položili otázku, sníží, sníží může snížení ochrany spotřebitele zvýšení přeshraničního obchodu vést eh, k širšímu výběru za nižší ceny? Nám se také zdálo, že návrh kladl příliš velký důraz na elektronický obchod, což vychází z toho, že zhruba 7 veřejnosti, pouze 7 veřejnosti obchodovalo přes hranice, přes internet v zemích EFTA. V Evropské unii je to 12 Na druhou stranu je rozumné dostat to do toho onlineového prostředí a ta řeč v Madridu se na to zaměřovala, my podporujeme tento názor, na, názor a e, záměr. Hodně jsme se tím sami zabývali a provedli jsme výzkumy ještě v roce 2007, kde jsme měli podrobnou zprávu o elektronickém obchodu. 45 lidí eh, mělo nějakou zkušenost s elektronickým obchodem v zahraničí. a na národní úrovni je to je internetová penetrace až 98%. Máme tu dva typy produktů. Jsou to lístky, to znamená cestovní lístky, ale také některé eh, zboží z druhé ruky. A to o směrnice neošetřuje. Také jsme zjistili, že důvod, proč se lidé zdráhají kupovat přes hranice, je, že je tu vysoký důraz na nízkou ochranu spotřebitele a také je to otázka určité vnímání bezpečnosti takové transakce. A také, že spotřebitelé si často neprověří, eh, nepro, neprověřují podmínky smlouvy. Také jsme se obrátili na Eurobarometr a zjistili jsme, že nejsme, nejsme schopni konstatovat žádnou silnou podporu názoru, že by eh, národní pravidla byla silnými překážkami. Ty regulatorní eh, rozdíly mají malý dopad na tento druh obchodu a v konečném důsledku je tady také zpráva NCC o soukromí. Máme tu nové znění, takzvaná smluvní apatie kdy spotřebitelé jsou lhostejní vůči smluvním podmínkám. V některých případech spotřebitel by musel říct, přečíst 44 stránek nějaké smlouvy, což je dost. Takže celé je to o, tom, o té vnímané bezpečnosti online prostředí k tomu, aby ho použi- byl, byl internet používán jako trh, jako místo trhu. Takže výzva byla snížit čas eh, podávání stížností, což by vedlo k podstatnému snížení v některých zemích. V Norsku došlo ke snížení eh, z pěti na dva roky. Dále dát prodejcům nová, práv, nová práva 37 denní možnost zrušení smlouvy a samozřejmě také zastavení eh, eh, dalšího, dalšího vývoje nebo dalších, dalšího vývoje eh, spotřebitelské politiky. Posílení práv spotřebitele je tím správným směrem, kterým bychom se měli vydat a máme různé podněty k tomu, jak toho lze docílit účinný systém ochrany v případě vadných výrobků, a nebo v případě, že neodpovídají legitimnímu očekávání. Dále rámec, který zahrnuje efektivní a vysokou míru ochrany. A samozřejmě v případě nákupu online zejména ochrana před nespravedlivými eh, smluvními podmínkami a také ochra- zajištění spotřebitelských plateb. Přičemž tato platba je v tomto případě velmi důležitou záležitostí. Také si myslíme, že bychom měli mít i další nástroje pro eh, možnosti eh, nějakého zjednávání, nápravy. Dále zaměřit se na harmonizovaná pravidla pouze tam, kde nedostatek harmonizace představuje překážku obchodu. Když jsme, a bylo by velmi rozumné ještě provést další výzkum, protože přesně nevíme, jak to funguje. Dále. Dále harmonizace v případě, že jsou normy nastaveny na nejvyšší možné současné úrovni hm, pravidel EEA a dále harmonizovaná pravidla, která budou ošetřena i vůči budoucímu vývoji. Veřejnost a spotřebitelské organizace v Evropské unii a v zemích EFTA mají společný cíl s komisí. Všichni chceme větší důvěru spotřebitelů ve spolehlivé a spolehlivé e, obchodní postupy. A myslím, že tím svoji prezentaci ukončím. Velice děkuji za zajímavou přednášku. Spravodaj, který vypracoval eh, příslušnou směrnici, jste, je také přítomen. A myslím, že možná vy dva byste třeba si mohli spolu zajít na oběd a prodebatovat některé věci jaksi bilaterálně a velice tedy se také těším ještě na všechny další debaty, protože nás můžete ovlivnit při našem dalším rozhodování. Nyní otevírám prostor pro vaše otázky ještě předtím, než eh, se posuneme k další panelové diskusi. Postup je jednoduchý. Nejprve se tedy ptám, zda jsou zde kolegové, kteří by chtěli předložit otázky, které se týkají těchto dvou eh, přednášek, které se týkají těch eh, eh, veřejných zakázek, nebo zda se chtějí ještě vyjádřit k dalším věcem. Také zde vítám kolegu Paula Rubika, který zastupuje evropskou delegaci Evropského parlamentu se zeměmi Švýcarska, Islandu, Norska a zemí EHP asi víte, že je to tedy takzvaná delegace Sinea. Je to tedy ještě delegace, která dále posiluje interinstitucionální vztahy mezi těmito zeměmi. Čili prosím, nyní je prostor pro vaše dotazy, buď na ty dopol... Děkuji. Děkuji, abych se chtěl bych eh, pana Chtěl bych se tedy zeptat něco pana Skajcpola a pana Verhulste a chtěl bych jim také říci, že samozřejmě vše, co řekli, zohledníme v našich diskuzích a vyjednáváních. E, budeme zde mít zprávu, na, které se bude týkat nového vývoje, zadávání veřejných docházek a jistě je tam vaše podněty, zpravodaj do zprávy zapracuje. Protože tento problém máme nejenom ve státech EFTA, ale také s Čínou, protože čínské státní podniky se usazují na našem vnitřním trhu a pak z toho vznikají různé problémy. Je to tedy globální problém, to též platí i pro směrnici o ochraně spotřebitele. Já bych chtěla ještě jednou rád poprosit paní profesorku Toblerovou, aby se vrátila k otázce, která jí byla položena, a totiž do jaké míry z jejího pohledu je dodržována proporcionalita při úpravě, kdy tedy zaměstnanci musí být oznamováni zaměstnavatelem v určité lhůtě předtím, než jdou do Švýcarska vykonávat své služby. Děkuji. Další otázky? Ano. Takže to byla otázka <clears throat> na první mm, prezentaci, čili můžu poprosit paní profesorku, aby se rovnou vyjádřila? Děkuji. Děkuji, pane předsedo, velice ráda se na to zaměřím, na tento konkrétní bod. Konkrétní příklad, který jste byl zmíněn, je osmidenní eh, osnamovací lhuta, kterou vyžadujeme, a také otázka, eh, zda je to v souladu s bilaterálním právem. Otázka je, že dochází k určitým diskriminačním opatřením, která se týkají pouze poskytovatelů služeb mimo Švýcarska. A to je samozřejmě na výsost problematické. Švýcarsko se snaží mm, to jaksi obhajovat tím, že tento požadavek je oprávněn stanoviskem, který vychází také z směrnice o vysílání pracovníků. Jedná se tedy o ochranu e, pracovních, pracovníků, o ochranu zaměstnanců a také ochranu pracovních podmínek. A je dost těžké Eh, o tom eh, hovořit. Je těžké říci, zda tato lhuta skutečně souvisí s ochranou pracovníků a pak se ještě nutné vyrovnat s tím požadavkem proporcionality. Možná zde ještě řeknu něco kritičtějšího, eh, protože já jsem právnička, takže mohu možná být trošku kritičtější. Eh, chci říci, že se jedná o um, požadavek, který neexistuje pouze ve Švýcarsku, ale i v jiných zemích. Co se týče proporcionality, tak naprosto zásadní je to, aby opatření, které bude přijato, bylo co nejméně přísné a co nejméně omezující. Pokud je tam nějaká jiná možnost, která je méně omezující, tak je nutné vzít tuto možnost. Pokud se však podíváme na judikaturu Evropského soudního dvora, například na rozhodnutí, které se týká předběžného povolení, tak ten soud vám zcela jistě řekne, že ve většině případů stačí, pokud informujete orgány o tom, e, co se chystá, o tom, e, jaký systém e, zvolíte. A poté už lze provádět příslušnou hospodářskou činnost, aniž by tam byly nějaké další překážky. Bohužel tak tomu zde není. Můžeme se zcela vážně ptát, zda se jedná o Zda skutečně ta, ten princip proporcionality vyžaduje 8 dní, zda ta lhuta je nutná pro všechny kontroly a zda by nestačilo pouze to, aby orgány byly jednoduše pouze informovány o tom, že zde bude poskytována určitá služba, jakým způsobem. A poté, co budou mít tuto informaci, tak mohou zkontrolovat, zda je vše v pořádku a zda pokud není, eh, mají být přijaty některé kroky. Eh, možná by to bylo lepší, než tam mít tu osmidenní lhutu, která je velkou překážkou zejména pro drobné poskytovatele služeb. Já se obávám, že pokud by se to někdy dostalo k Evropskému soudnímu dvora a Evropský soud to projednával v souvislosti s principem proporcionality, tak tento soud většinou se právě kloní k té možnosti co nejmenší překážky nebo co nejméně e, ochranného opatření. Ale samozřejmě musíme také e, chránit e, práva pracovníků. Velice děkuji za tuto odpověď. Ještě vás trochu uvedu do kontextu. Když jsme projednávali směrnici o službách, tak právě tyto otázky byly velice problematické, když jsme hovořili s malými a středními podniky a o, když jsme hovořili o samotném uplatňování v praxi. Eh, jedná se eh, Nakonec, jsme, nakonec Evropský parlament některá ustanovení vyňal, ale víme, že ten kontext byl obtížný a tím v podstatě podporuji to, co říkáte. Nyní ještě eh, navrhuji, abychom se posunuli k dalšímu bodu. Máme zde panelovou diskusi a pak zahájíme ještě širokou diskusi. Co se týče té následující panelové diskuse, tak se máme zabývat budoucími perspektivami a institucionálními otázkami. Myslím, že pan Rubik byl nebo je bývalým členem tohoto panelu, nebo stále je členem tohoto panelu, takže vás požádám, abyste se přesunul sem dopředu a pak ještě všechny panelisty představím. Myslím, že paní profesorka Tobler bude mít e, další příspěvek v tomto panelu. Takže buď se může zúčastnit e, aktivně, tam má e, další přednášku, anebo se pak může účastnit v rámci otázek a odpovědí. Takže si vás asi, ne, jak si ušetříme na tu část s dotazy. Já jsem zatím nepředstavil všechny panel, panelisty, takže zde vítám eh, paní doktorku Andreu Erner Koch, která vede koordinační jednotku eh, pro EHP pro Lichtensteinsko. Jedná také s takovými orgány, jako je třeba Solvit, nebo eh, se také zabývá koordinací informačních orgánů, čili u vás se zbíhají všechny nitky, které se týkají toho informačního systému. Také zde velice rád Vítám eh, představitele švýcarské eh, mise eh, při Evropské unii, pana velvyslance Jacques de Bottevilla. A také ještě vítám pana Hovna z Evropské komise, který rovněž bude hovořit a pana Rubika už jsem představil. Čili poprosím vás každého asi o čtyřminutový úvod a pak požádám všechny členy panelu, aby si navzájem kladli otázky a samozřejmě žádám i své kolegy, abychom eh, ještě položili některé otázky. Možná, že ne všechny otázky budou zodpovězeny, ale určitě z toho budou profitovat naši zpravodajové, kteří se dozví mnoho podrobnějších a hlubších informací, které pak mohou využít při další přípravě naší zprávy. Takže nyní poprosím paní doktorku Erdner Koch. Pane předsedo, poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, dámy a pánové. V první řadě vám děkuji za příležitost hovořit o budoucích perspektivách a institučních otázkách týkajících se vnitřního trhu a vztahu mezi EE a EU. Je jasné, že dohoda o EEA prokázala svou hodnotu v uplynulých více než 16 letech a po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost je třeba podívat se na budoucnost tady chci obrátit vaši pozornost eh, ke zprávě pana Doblera, kde, kde se velmi, paní Dobler tedy kde se skvěle eh, schrnují eh, výzvy tohoto vztahu. Chci, abychom se zaměřili na praktické aspekty práce EEA a na to, jaké jsou budoucí výzvy. Takže nejprve instituční uspořádání. Ta smlouva je jedinečná, ale je to vyvážená smlouva. Jejímž smyslem bylo vytvořit vnitřní trh, který by zahrnul nejenom členské státy Evropské unie, ale i tři zbývající státy Norsko, Island a Liechtensteinsko. Vnitřní trh Evropské unie funguje dobře a stejně tak je EEA které je založeno na instituční um, uspořádání, které je dynamickým a flexibilním nástrojem integrační politiky s trošku nižším než členským statusem, což vyplývá z toho, že dohoda o EA zatím bez jakýchkoliv problémů zvládla výzvy, které vyplynuly z mnoha změn, jimiž prošla Evropská unie od roku 92. Homogenita z praktického hlediska takže abychom naplnili cíl homogenní EA, tak smluvní strany zajišťují paralelní rozvoj právního řádu Evropského společenství a států EA a EFTA e v oblastech, eh, které spadají do působnosti dohody EEA, což probíhá prostřednictvím takřka měsíčních rozhodnutí společného výboru a odráží se to eh, v celé řadě právních aktů, kterých eh, je teď již něk- takřka 6 tisíc. A všichni, eh, jak a tak EFTA, všechny státy se, se podílejí na přispívání k dobrému fungování vnitřního trhu, což dokazují skvělá míra implementace. Podle posledního průzkumu v Lichtensteinsku je implementační deficit jen 0,4%, v Norsku 0,5% a na Islandu 1,3%. Ovšem státy EE e a EFTA si rovněž přejí zajištění jednotného uplatňování práva EU EEA, což vyžaduje angažmá expertů z e e a EFTA v tom formovacím období, kdy vznikají nová pravidla Evropské unie. Možnost účastnit se evropských výborů, implementačních eh, workshopů a tak dále je z praktického hlediska klíčová k pozitivnímu fungování vnitřního trhu a jednotné implementaci a uplatňování pravidel. Skutečnost, že státy EE e a EFTA se mohly účastnit až dosud až 500 evropských výborů, je jedním z hlavních důvodů, jak se podařilo dosáhnout homogenity. A bude to ještě důležitější ve světle změn na evropské straně. Možná později bych mohla něco říct ke směrnici o službách, protože eh, za její implementaci v Lichtensteinsku jsem odpovídala. Jaké jsou budoucí výzvy dohod EEA? Hlavní výzva bude, jak zajistit relevantnost v budoucnu, zvláště po sloučení tří pilířů na straně Evropské unie. I když tyto změna, změny neovlivňují přímo smlouvu o EEA, tak se obtížně hodnotí, která legislativa je relevantní. Nové právní akty Evropské unie často a její umístění eh, bylo často bráno jako eh, známka toho, jestli jsou relevantní nebo ne pro EEA. Ale i tak to nepovede asi k velkým problémům, protože individuální hodnocení těchto právních aktů už stejně probíhá. A naše státy musely již řešit ustanovení jiné legislativy, které spadá mimo rozsah působnosti EEA. Například systém obchodování s emisemi. Takže tyto výzvy nejsou nové v naší spolupráci. Ovšem sloučení pilířů bude stále více vyžadovat, aby byly nové evropské právní akty případ od případu přeskoumávány aby se určilo, do jaké míry jsou relevantní. A odpověď může být nalezena v rámci společného výboru. Ovšem, řádné fungování vnitřního trhu bude vždy středem naší pozornosti, protože je to v zájmu všech států EE e a EFTA. Děkuji vám za pozornost a těšíme se také na silnou spolupráci s Evropským parlamentem. Děkuji vám. Děkuji. Zaslala jste nám velmi stručnou přehlednou zprávu, která pojednává některé zajímavé aspekty směrnice o službách, ke které se dostaneme. A nyní je mi potěšením vyzvat pana velvyslance Žikarevot byla, aby eh, se rovněž vyjádřil. Děkuji, paní, pane předsedo. Vážení poslanci, vážené dámy, vážení pánové, nejdříve bych vám chtěl poděkovat za to, že jste zorganizovali toto slyšení, že jste pozvali členy organizace EFTA a že jste si našli čas pro takovouto diskuzi. Myslím si, že to je poprvé, když se k něčemu takovému dochází a já tuto iniciativu výslovně vítám. Diskuse dnes ta poledne ukázaly, jak důležité a komplexní jsou vztahy mezi Evropskou uní a Švýcarskem. Chtěl bych připomenout, že se nacházíme ve velice paradoxní situaci. Eh, Švýcarsko geograficky leží ve středu, v srdci Evropské unie, ale z institucionálního hlediska je vlastně úplně mimo unii. A zároveň je to druhým největším obchodním partnerem Evropské unie po spojených spátech, pokud se tedy podíváme na obchod, služby a investice. Švýcarsko je také druhým největším distribučním trhem pro zboží z Evropské unie. Každý rok zde máme přebytek obchodního schodku, přebytek vzájemné bilance. Evropská unie má téměř milion státních příslušníků, kteří žijí a pracují ve Švýcarsku. A pak máme 200 tisíc pracovníků, kteří tedy přijíždějí každý týden za prací do Švýcarska, kteří pendlují. Takže vidíme, že vztahy jsou velice těsné, ale také to ukazuje, že ty vztahy jsou také velice dobré. V situaci, kdy jsou hospodářství takovýmto způsobem v takovéto výši propojena a kdy máme celou řadu dohod a celou řadu zákonů, které rozvíjejí aký komunitér. Takovéto situace samozřejmě bohužel nutně dochází k napětí, vznikají nové problémy, nové výzvy, ale zároveň se ze všech sil snažíme tyto otázky řešit. Velice se zde hovořilo o volném pohybu osob. Chtěl bych zmínit toto. V roce 2008 v každý pracovní den existovalo více než 300 občanů EU, kteří se usazovali ve Švýcarsku či tam eh, získávali zaměstnání, Ale naopak, eh, tedy v Evropské unii to bylo pouze 10 švýcarských občanů. Takže zde máme silnou asymetrii. Co se týče poskytovatelů služeb, tak musíme říct, že nárůst roční v posledních deseti letech byl 16%. Dohoda, o které hovoříme, byl velkým, byla velkým ekonomickým úspěchem, ale samozřejmě stále existují oblasti, které jistě můžeme vylepšovat. Švýcarsko chce i nadále prohlubovat své vztahy s Evropskou unii. Příklad této eh, například eh, příklad Cassis de Dijon, toto jednostané zavedení je opravdu smělým krokem z naší strany a já doufám, že Evropská unie bude otevřená. Stejným způsobem právě probíhají vyjednávání v zemědělské oblasti a Švýcarsko, které je v této oblasti tradičně velice protekcionistické, jasně ukazuje, že je ochotno se otevřít a je ochotné otevřít se vůči recipročnímu přístupu na trh. Samozřejmě máme se potíže, čelíme novým výzvám, například tomu, že je třeba přejímat dynamičtěji a systematičtěji a k společenství a judikaturu eh, soudního dvora. Je samozřejmě důležité ovšem respektovat svrchovanou obou stran a také respektovat instituce obou stran. My jsme ochotní rozvíjet další spolupráci komise zdůrazně, že je důležité přistupovat k otázkám horizontálně. Takže se zde opět objevuje myšlenka rámcové dohody, ta je jistě zajímavá a bylo by dobré se jí i nadále věnovat. E, musím říci, že my na švýcarské straně e, máme přání přispět k efektivnějšímu a lepšímu fungování našich dohod a k probloubení našich hospodářských vztahů. Děkuji. Velice děkuji. A také chci říci, že možná ne všichni si uvědomujeme eh, ten rozsah, v jakém se eh, občané Evropské unie eh, jak si přesouvají do Švýcarska za různým účelem. Nyní mi dovolte dát slovo zástupci komise z generálního ředitelství Relax vítám vás a tady těším se na váš příspěvek ze strany komise. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozvání. Jak jste řekl, jsem z generálního ředitelství Relex a zastupuji zde, eh, jsem vlastně vedoucí oddělení, které právě jedná se Švýcarskem a s dalšími zeměmi EHF a která má na starost správné provádění všech souvisejících dohod. Dovolte mi informace o stávající situaci na vztahy EU a ESVO a také na vztahy se Švýcarskem klademe velký důraz. Jsou to naši blízcí partneři a to ve všech ohledech. Jak víte, tak tyto země se velice přibližují a Švýcarsko je také velice přiblíženo, aniž by tedy bylo členem EU. Od roku 1992 zde je dohoda, která funguje velice dobře a také plní svůj původní účel, to znamená zaručuje účast těchto zemí EHP na vnitřním trhu EU a také to souvisí s přibližováním AKY. Již zde bylo zmíněno, že tato dohoda funguje velice dobře a musím říci, že za to musíme poděkovat také právě státům ESVO, protože tyto země vytvořily velice dobrou eh, strukturu postavenou na dvou pilířích a tato struktura byla nutná k tomu, aby mohly být tyto, tato dohoda velice dobře prováděna. Tyto země ESVO také se snaží o přibližování svých právních předpisů k evropskému AKI. Je tam dobrá spolupráce, i co se týče judikatury. Máme zde také zvláštní tedy spolupráci soudů na obou stranách. A to jsou i důvody, proč zatím tato dohoda e, dobře funguje. Jaké jsou problémy nebo výzvy? Je pravda, že ta dohoda se e, tedy vyjednávala v období 92 až 94 a tehdy se Evropská unie snažila zejména o vytvoření vnitřního trhu a stavila na těch hlavních čtyřech volných pohybech. V té době se tedy ta dohoda soustředila právě na e, volný pohyb. Nicméně později se to aky rozšířilo i do dalších oblastí. Zaznělo zde otázka Eh, monitorování ekonomické situace, také spolupráce v oblasti soudů, spolupráce policejní a tak dále. A nyní tedy se nyní mluvíme o partnerech ze zemí EHP. Zda tedy ta stávající dohoda je ještě odpovídá té nové situaci. Musíme mít také eh, na mysli to, že v době, kdy se tato dohoda vyjednávala, tak všichni vyjednavači Eh, nebo eh, v té době jednala, jednali státy ESVO a komise. Nicméně dnes jsou zde další významní hráči, významní účastníci a navíc také Evropský parlament nyní v rámci Lisabonské smlouvy získal, získal nové pravomoci. Čili to je další výzva, které musí tato dohoda čelit, aby přežila. Já si však myslím, že přežije, že ta budoucnost této dohody je dobrá v té době, kdy se dohadovala tato dohoda, tak tam bylo 12 zemí za EU a 7 na straně eh, SVO. Dnes je to jinak, dnes je to 27 zemí EU a 3 na straně ESVO, eh, e takže to je taky další změna. Nicméně z právního hlediska stačí, aby na té straně ESVO byly dvě země. Co se týče budoucnosti, tak nevidíme žádné důvody, proč by to fungování změny, eh, to fungování dohody by se mohlo nějak pozměnit. No a co se týče Švýcarska, tak zde jsme se rozhodli, rozhodli o takzvaný sektorový přístup a bilaterální přístup. Je zde, jsou zde dva hlavní balíčky, takzvané bilaterální dohody 1, bilaterální dohody 2, které uh, obsahují stovky různých dohod. A je otázkou, jaký účel můžeme dosáhnout s těmi to e, bilaterálními dohodami. Jde o to, že tyto dohody jsou dost nepružné a také se ukazuje, že jsou zde určitá omezení, protože, jak jste říkali, ty dohody jsou spíše statické. Často je nutné znovu vyjednávat tyto dohody, pokud nebo v každé chvíli, kdy se změní evropské aky. A to je velice nepohodlné a e, namáhavé. Také e, nyní hovoříme o nových oblastech, kde bychom chtěli spolupracovat, například REACH, e, harmonizace zemědělských produktů, mm, elektrická energie, další oblasti. A ve všech těchto oblastech narazíme na určité horizontální problémy a musíme se zamyslet nad tím, jak vyřešit zbližování právních předpisů, jak vyřešit eh, rozdílnou judikaturu a další věci, které jste zmínili předřečníci, to jsou horizontální otázky a je nutné je řešit eh, horizontálně. To bude těžký úkol, který je před námi, co se týče vztahu EU a Švýcarska. A to je asi z mé strany vše. Děkuji. Velice děkuji. Velice děkuji, to bylo přínosné. Myslím, že tím jsme nastínili kontext, v kterém komise pracuje. To je pro nás také užitečná. Nyní Paul Rubik, který chtěl pohovořit o některých záležitostech, eh, k tým čelí meziparlamentní delegace. Jistě tady budou některé obdobné body. Děkuji, pane předsedo. Jsem rád, že jste jsme se setkali jako přátelé a že evropská integrace je stále ještě velice individuálním procesem a to je dobrá věc. Když se podíváme na to, jak se vytvářel jednotný vnitřní trh, tak je vidět, že se rozvinuly, vyvinuly různé uh, rozdílné modely. Každý má své výhody a nevýhody. Na jedné straně máme eh, přístup takový ten integrační, jakožto Rakušan k tomu patřím, a na druhé straně je zde takový ten přístup Švédska a Finska, tedy ty také zvolili integraci. Když se na to podívám zpětně, tak eh, musím říci, že v posledních letech bylo rozhodující, že my jakožto politici Evropské unie jsme plně integrováni Sedíme zde v našich výborech parlamentu, máme komisaře, máme soudní dvůr, máme na soudní dvoře tedy naši soudkyni, jsme tedy velice, každý má svou soudkyni, jsme velice dobře informováni, zastoupeni a v rámci Evropské unie můžeme tedy velice dobře se podílet na spolurozhodovacím procesu a nezávislí Nezávisí to na velikosti země, ze které člověk pochází, ale opravdu na práci každého jednotlivého člověka. Každá země má samozřejmě v Evropské unii úředníky, Často jsou to specializovaní odborníci, kteří se i nadále odborně vyvíjí a rozvíjí. Vidíme tedy, že tento model integrace vede k zvýšenému spolurozhodování a E, členské země tedy se vzdávají jistých kompetencí, ale zároveň mnoho kompetencí získávají, protože národní stát e, samozřejmě sdílí jisté kompetence s ostatními státy, to je jistě ano, ale mnohem důležitější je, že ti zástupci členských států potom se podílejí na spolurozhodování o ostatních členských státech. Máme zde tedy tu úrovni ministerskou, kteří, kde padají rozhodnutí, ale zároveň jsou rozhodnutí vytvářena na parlamentární úrovni. A to je velice dobré, že zde existuje ta rovnováha. Ale musím říct, že jsem byl překvapen, když my zde v parlamentu máme 23 různých jazyků, že to vůbec nevede k problémům s porozuměním a možná si rozumíme lépe než na národní úrovni. Na národní úrovni se běžně zvolí si určitá strana, ta strana potom tedy, když se stane vládní stravou, vládní strana potom dává jasná politická kritéria, jasná rozhodnutí. Na evropské úrovni je to jinak. My potřebujeme nejdříve komisi, která vypracuje svůj návrh iniciativy. A to je velice komplexní postup, protože si musíme překvapit, že nejdříve komise si musí vyžádat mění expertů ze 27 členských států, potom to musí schrnout do jakéhosi balíčku a již zde potřebuje jistý souhlad. A potom teprve o tom většinou jednomyslně rozhodnou komisaři. Tedy 7, 2, 27 různých komisařů musí jednomyslně rozhodnout, takže vždy je třeba dosáhnout harmonie. A to ovšem byl teprve začátek, protože potom začíná další velká důležitá diskuze, totiž diskuze v radě, to, k tomu, eh, co k tomu řeknou ministři jednotlivých členských států a na druhé straně diskuze v parlamentu, co k tomu řeknou poslanci. A obě dvě strany, jak parlament, tak rada, mají právo změnit návrh komise. A teprve pouze, když v obou institucích, tedy v radě a v parlamentu, se dosáhne schodu a většiny, tak teprve pak vzniká evropská legislativa. Tedy je třeba tří institucí, a to tedy opravdu musím říct, já mám 14 let zkušeností, tří institucí, které pracují téměř nezávisle jedna na druhé. Neexistuje zde žádný nátlak z jedné či druhé strany. Musím říct, když to srovnám se svojí vlastí, tak mám pocit, že zde je opravdu mnohem více svobody, že ta rozhodnutí jsou učiněna na základě vlastních kompetencí. A na závěr jeden důležitý bod, který mi opravdu leží na srdci. Máme vnitřní trh, 500 milionů spotřebitelů, dosáhli jsme ho, je to vlastně vnitřní trh s největší kupní sílou na světě. Ale samozřejmě čelíme problémům, které se vytvořily v poslední době. Například kapitola pohyb kapitálu. Zde máme stále ještě daňovou svrchovanost členských států a mnoho členských států využívá svých daní proto, aby jakýmsi způsobem se vyhlo vnitřnímu trhu a to je z mého pohledu velice nebezpečný vývoj. V mnoha oblastech máme dohodu o dvojím zdanění, které není harmonizována, což přináší velké, velkou záčež pro malé a střední podniky a velká rizika. A v oblasti zdanění jsme si stále ještě přesně nevyjasnili, kde chceme opravdovou transparentnost a kde chceme soukromou, soukromí na tomto poli bude muset, budou muset padnout ještě důležitá rozhodnutí. Také je to oblast harmonizace či vzájemného uznávání, která je ještě nedořešená. A zde bychom chtěli poprosit vlastně i zemi, které nejsou plnými členy, aby se s námi zapojili do intenzivního dialogu a těšíme se na diskusi. Děkuji za tento příspěvek. Je skvělé, že je tu vaše delegace zastoupena, protože musíme být informováni. A nyní přecházíme do fáze, kde mohu vyzvat další členy panelu, aby možná krátce přispěli a řekli, co považují za eh, hlavní výzvy, jimž musíme čelit ve vývoji, jak kontextu vnitřního trhu, tak v našich vztazích. Takže možná byste za půl minutky nám mohli dát nějaký podnět, než uzavřeme. Ale mezi tím, jestli jsou nějaké otázky kolegů, než to ukončíme, pan Kreuzmann. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych položit několik otázek, které jsou velice pragmatické povahy. Dnes jsme slyšeli, že existují problémy v oblasti spolupráce mezi Evropskou unií a Švýcarskem. Já bych právě chtěl krátce se zmínit o některých problémech a zeptat se odborníků, které zde máme, jaké možnosti vidí pro řešení těchto problémů, tak abychom se pohli dál. Problémy existují při implementaci dohod. Kontrolní orgány jsou různé, slyšeli jsme, že soudy když samozřejmě ten problém máme také v členských zemích, že máme různé soudní rozsudky mezi ESD e a soudy jednotlivých členských zemích, takže to mého pohledu není až tak velký problém. Ale zpráva dohod je velice obtížná. Komunikace je také komplikovaná. Slyšeli jsme, že u zemí SVO je ta problematika, že chtějí být zohledněni již v těch raných stádiích, v těch diskuzí. Já si myslím, že je to dobré, že je důležité, aby měli více informací předen, protože tímto způsobem budou mít mnohem větší pochopení pro ty jednotlivé návrhy. Chybí ovšem prosazování, chybí vymáhání dohod, chybí oficiální sankce, chybí uh, do lhůty pro provádění již stávajících dohod. Pokud bychom toho dosáhli, již to by byl velký pokrok. Švýcarský velvyslanec říkal, že je zde téma rámcové dohody, o kterém je třeba znovu diskutovat. Jakým způsobem by mohla vzniknout takováto rámcová honoda a jak by přispěla k zrychlení a zlepšení procesu implementace dohod. Chtěl bych říci, že pokud se nám podaří pokročit v tom smyslu, že to, co již máme, budeme moci lépe provádět a implementovat, tak si myslím, že ta diskuce o té reciprocitě, kterou zde vedeme, a ta nebude jednoduchá, protože Evropská unie má již nyní problémy s mléčnými kvótami a pokud se k tomu přidají ta množství, která by Švýcarsko mohlo dovážet do Evropské unie, tak ty problémy ještě narostou. To je pravděpodobně jeden z důvodů, proč komise je tady velice zdrženlivá, co se týče toho recipročního uznávání. Ale zůstal bych tedy u té otázky, kterou kladu odborníkům. Jaké možnosti vidíte pro to, abychom to provádění mohli vylepšit? Děkuji. Děkuji. Ano, v tom myslím, že je právě ta celá věc. Nyní vyzvu všechny naše hosty, aby na tom pracovali, takže aby se na to připravili a mohli, mohli bychom teď se jak si obejít a vzít to postupně. Ještě na zpravodaj chce položit dotaz, jen velmi stručný dotaz k tomu, jaká je perspektiva. A to nejenom našim expertům, ale našim švýcarským kolegům. Podle vás, jaká je perspektiva podpisu nějaké všezarnující dohody o službách mezi námi a Švýcarskem. Dobrá. Já tedy doporučuji, začněme profesorkou Toblerovou a pak pan Freust a dáme nakonec slovo panu velvyslanci. Takže tohle je pro naše hosty. naši hosté nám nyní mohou dát stručný a výstižný přehled nebo shrnutí. A zpravodaj má v ruce tušku a bude si poznamenávat pro svoji zprávu, jaké jsou hlavní výzvy, které musíme čelit a jak můžeme pokročit před. Paní profesorka Toblerová jako první. Děkuji, pane předsedo. Máme v zásadě dvě otázky eh, ctěného poslance Kreutzmana. Jak můžeme zlepšit situaci? co s tím, že máme systém, který eh, je nedostatečný z hlediska kapacity nebo komplexi, komplexnosti? K tomu bych řekla, že máme anomálii v tom, že jsme převzali jen část vnitřního trhu. Máme více eh, pohybu osob než zboží. Vzhledem k šengenské dohodě existuje situace, že osoba může volně cestovat mezi Švýcarskem a evropským státem, nikoli však zboží, které sebou veze. Jenom jednoduchý příklad, který ukazuje, že to není úplně v logice toho, co je integrace. Ale to je jedna věc. Ale v rámci tohoto omezeného systému jsme byli dotázáni, jak můžeme zlepšit fungování. I hm, to je ta jedna věc, která je hlavní výzvou také v oficiálních dokumentech Švýcarska že potřebujeme konzistentní způsob zavádění toho, co už máme. A nezapomínat přitom, že musíme postupovat i dál. A výzvy, které spočívají v tom, že musíme počkat, až se vytvoří e, judikatura. V některých případech potřebujeme nové dohody. A tím se dostávám teď k otázce e, zpravodaje, jak je to se službami my máme velmi smíšené podněty ve Švýcarsku k tomu, jestli je to dobré nebo to není dobré. Dokonce i členové naší vlády nedávno eh, řekli, že je to v podstatě mimo. Eh, současně to není na, v současné době to není na stole, na pořadu jednání. Jak eh, by ten systém měl lépe fungovat? To je těžká otázka, protože se to týká mnoha úrovní soudů, příslušných orgánů, politických subjektů, které musí uvažovat o dalším vývoji. Já se obávám, že není žádná jednoduchá odpověď. Jde o to být trpělivý a dál pokračovat eh, a v tom, co máme nyní. Omlouvám se, že jsem se nedokázala vyjádřit eh, lépe jasněji, ale není to možné. Ano, děkuji, to bylo velice realistické hodnocení. Nám se výzvy líbí v tomto parlamentu. Dobrá, takže paní Radman. Uh, já se domnívám, že je velice důležité, aby Evropský parlament a zejména výbor IMCO uh, také zvyšoval povědomí o této problematice protože je to zapotřebí. Je dobré, abyste bylo více informací, abyste byly diskuse, jako je dnešní, které pomohou odstranit překážky, které zabraňují přístupu podnikům i zabraňují dalšímu růzku, růstu. To je tady můj komentář. Děkuji. Děkuji. Nyní profesorka Kadusová. Děkuji, pane předsedo. ke vztahu se Švýcarskem. Existuje celá řada různých dohod. A to znamená, že jednotné řešení, takovéhoto řešení dosáhneme poměrně obtížně. Vidíme to na tématu letecké přepravy Schengenu. To jsou velice rozdílné situace, například když bychom to srovnali se volným pohybem osob. Nám jde o to, aby zákonodárství bylo harmonické a abychom se mohli odvolávat na aký společenství tématům, o kterým se hovořilo dnes, tak zde bych podotkla, že obtíž spočívá zejména v tom, že každá smluvní strana si chtěla ponechat svou svrchovanost, zejména svrchovanost v oblasti judikatury. A proto jsme se dostali k tomu kompromisu, který nyní máme. Samozřejmě je možné něco na tom ještě vylepšit, samozřejmě. Máme zde ten smíšený výbor a možnost odvolávat se na judikaturu jednotlivé druhé smluvní strany. Ale samozřejmě jakákoliv zlepšení budou poněkud obtížná, protože je zde ten aspekt svrchovanosti. Důležité je jednak další rozvíjení práva. Je jasné, že evropské právo se dále vyvíjí a samozřejmě se odpovídajícím způsobem musí i dále rozvíjet obsah bilaterálních dohod. A zároveň je třeba zohlednit i tedy vyvíjení judikatury. Co se týče otázky sankcí a kontrolních mechanismů a dobrého provádění dohod. To je také obtížné, pokud si obě smluvní strany chtějí ponechat právní svrchovanost. V diskuzi se otevřelo o tom, jakým způsobem by bylo možné pravidelně aktualizovat dohodu tak, aby vždy odpovídala aký společenství. Třikrát, čtyřikrát do roka se smíšený výbor setkává a snaží se vlastně dohnat ten poslední vývoj v právní oblasti, ale to nestačí. Je třeba tuto spolupráci prohloubit, protože právních aktů je velké množství. Co se týče vzájemného uznávání judikatury, tak by bylo třeba to schrnout do jakýchsi judikaturních balíčků a potom o tom rovněž hovořit ve smíšeném výboru. Co se týče řešení sporů, to je také komplikovaná oblast, protože nemáme v podstatě v dohodě žádný právní nástroj, který by se tomuto problému zvěnoval. Existují právní nástroje v jiných dohodách, ale když to chceme vyřešit v rámci dohody o volném pohybu osob, tak by to museli nejdříve akceptovat obě smluvní strany, tedy jednak Švýcarsko a na druhé straně všech 27 členských států Evropské unie. Zde probíhá i politická diskuze o tom, do jaké míry vůbec chtějí strany měnit tu dohodu. Děkuji také za to, že jste tady o tom hovořila tak otevřeně. A nyní Pan Pernes, Pernestande, děkuji. Já souhlasím s tím, že je důležité zvyšování povědomí, zvyšování informovanosti. Taky, taky některé z těch věcí, které říkala profesorka Toblerová, jsou velmi zajímavé. Začlenění státu mm, e a do formování rozhodnutí a implementace. A paní Koch v písemném příspěvku zmínila, že jsme se hodně zabývali také implementací eh, směrnice o službách, což bylo velmi užitečné a hodnotné. Rádi bychom byli svědky dalšího takového procesu v budoucnu. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Chápu ty různé eh, příspěvky, které zmiňovali to, že spolupráce s Evropskou unii by byla jednodušší, kdyby Švýcarsko bylo členem unie, to je jasná věc, ale politika je umění možného. A to opravdu není paradigma, v rámci kterého bychom chtěli vytvářet naše vztahy. Musíme na našich vzájemných vztazích pracovat, neboť to, co zde dnes dopoledne padlo, jasně ukazuje, že jsme v jakémsi společném osudovém společenství. Musíme se tedy i nadále snažit nalézat ad hoc řešení pro vztahy mezi EU a Švýcarskem. Protože ani EU, ani Švýcarsko si nemůže dovolit ukončit rozvíjení našich vzájemných vztahů. My jsme příliš silně propojeni, je to důležité pro naše občany, aby vztahy existovaly. A myslím si, že ty překážky nejsou obsahové povahy, jsou institucionální povahy, jsou to překážky právní povahy, ale ty je tře- možné překonat, pokud zde bude dobrá vůle. Co můžeme tedy učinit v rámci rámci, který máme k dispozici? Za prvé, můžeme zlepšit zprávu stávajících dohod, o to se již snažíme. Snaží se o to smíšený výbor. Za druhé, měli bychom vytvořit nové oblasti spolupráce. Vnitřní trh a Evropská unie se rozvíjí dále, to je jasná věc a je samozřejmě normální a přirozené, aby Švýcarsko tento vývoj sledovalo. Takže je dobré, abychom nalezli další odvětvové dohody, které by jaksi doprovázely tento vývoj. Druhá věc je třeba konzolidovat naše vztahy. O tom se již také hovořilo. Je zde tam možnost rámcové dohody ta by pravděpodobně přinesla potřebný základ. Důležitý je intenzivní politický dialog a to, aby jedna strana byla ochotná chápat stranu druhou, aby zde byla ta dobrá vůle. Jsem rád, že Evropská komise má zastoupení ve Švýcarsku, které vzniklo před několika lety protože je důležité, aby zde byla přítomnost ze strany EU přímo tedy na místě v Bernu. To byl velice dobrý krok. Chtěl bych vyzvat obě dvě strany, abychom opravdu využívali všechny možnosti, které máme v rámci bilaterálních dohod. Velice děkuji. To zní snad docela optimisticky, že politikové jsou schopni řešit problémy, no tak jsme rádi, že tady se na nás spoleháte a budeme se snažit. Nyní pan Verhulst. No, já nemám mm, co k tomu snad přidat, pro k tomu, co jsem řekl již eh, předtím. Myslím si, že je důležité pro země e SVO, aby byly začleněny do všech přípravných prací. A co se týče naší vlastní práce, tak existují zde určitá témata, která se řeší ale to jsou témata, která se řeší i zde, které si řešíte v rámci Evropské unii. To znamená, nejsou to žádné problémy, které by existovaly specificky pouze mezi EU a mezi, eh, mezi EHP. To je vše. Eh, možná nás ještě budou zajímat nějaké konkrétní příklady pro oblast veř, zadávání veřejných zakázek. To znamená, jak je to s eh, soustředěností na spotřebitele? Nebo jaké tam jsou spotřebitelské otázky? Ano, tam je eh, mnoho otázek. Já si však myslím, že pokud bude existovat eh, určitá eh, konstruktivní debata, tak se nám podaří harmonizovat právo, které se týká ochrany spotřebitele a zadávání veřejných zakázek. Co se týče harmonizace, tak tam jsou technické i právnické aspekty. Eh, byly zde také určité studie a je nutné, abyste ještě byli posouzení dopadu. Je také nutné eh, zjišťovat názory spotřebitelů, abychom zjistili, v jakých eh, tématech máme více ještě pracovat. Je také nutné ještě se zabývat přeshraničními prvky a je také nutné lépe provádět stávající směrnici myslím si, že, nebo doufám, že ta další směrnice naopak zvýší ochranu spotřebitelů. Musíme také brát úvahu všechny potřeby spotřebitelů a také jejich eh, obavy a problémy. Co se týče ehm, budoucího vývoje, tak jsem eh, optimistický. Doufám, že tedy využijeme všechny možnosti vnitřního trhu. Well, E Co se týče toho, abychom zajistili, že dohoda bude funkční i v budoucnu, tak zde, zde myslím, že je jeden problém nebo jedno nebezpečí. Je důležité, aby zde byla posílená spolupráce s Evropským parlamentem a doufám, že i ostatní výbory budou stejně otevřené jako váš výbor vůči těmto diskusím. Já doufám, nebo myslím si, že je důležité, aby se e, země EHP sou, účastnily právě všech těch přípravných prací, aby se pořádaly různé workshopy v budoucnu. A také je důležité zvyšovat informovanost o této situaci a také zlepšovat informovanost o celém tomto vnitřním trhu. Já bych na závěr řekl dvě věty. Za prvé, někdy je nejlepší a zde hovoříme o těch doprovodných opatřeních, o svobodné pohybu osob, o tom pravidlo osmi dnů. To je opravdu kontroverzní věc, máme zde různé názory na to, hovořilo se zde o to, zda to je proporcionální, za to odpovídá zásadě proporcionality. A zde jsou technické problémy, ale také problémy uznávání hospodářské dimenze. Ke Švýcarsku musím říci, že mzdový dumping že toto riziko je ve Švýcarsku mnohem větší, protože ve Švýcarsku máme nejdelší průměrnou očekávanou délku života a máme také nejvyšší úroveň platů. Takže opravdu toto riziko tady je. A je tady to riziko sociálního dumpingu. A pak zde máme tu politickou akceptovatelnost. Otázku, do jaké míry se vystavují úřady rizikům. Pokud bychom spochybnili doprovodná opatření, tak by to mohlo jít na úkor dohod. Proto je někdy nejlepší, abychom se soustředili na fungování té dohody a abychom tuto dohodu a její fungování neohrožovaly. Co se týče toho, co řekl pan Holmer, tak rozhodně s ním souhlasím. Je to ta otázka těch institucionálních výzev, kterým v současné době čelíme. Alternativa vstupu, který by vyřešil veskylé problémy, to samozřejmě není žádná krátkodobá alternativa z tohoto pohledu krátkodobě bilaterální problémy nevyřešíme. Chci říci, že tam, kde existuje vůle, tak tam jistě je možné nalézt i cestu. Jsem přesvědčen o tom, že když budou mít obě strany dobrou vůli, takže bude možné pro obě strany nalézt odpovídající řešení, kterou budou moci všichni akceptovat. A nyní ještě na pět minut pan Třeskovský. Chcete ještě něco poznamenat závěrem? Děkuji za účast. A nyní dám slovo panu zpravodaji, panu, panu Třeskovskému, aby se s námi podělil o závěrečné myšlenky a také nám řekli, jak zpráva pokračuje, postupuje. Možná byste nás mohl informovat, mohl informovat, jak to vypadá s časovým harmonogramem. Já děkuji všem panelistům a všem kolegům za účast na tomto slyšení. Máme mnohé podněty k zamyšlení, hodně věcí se nám také vyjasnilo. Práce na závěrečné zprávě probíhá, měli bychom být hotovi do pondělka a díky tomuto slyšení myslím, že to bude věcnější. Mnohé z problémů v našich vztazích ve sta- se státy EEA a Švýcarskem připomínají naše vlastní problémy, problémy členských států jako takových a vaše pohledy na budoucí výzvy, které budou předmětem práce tohoto výboru, jsou také podobné. Je, je to jako kdybyste byli v hlavním proudu Evropské unie. A tady chci říci, že smyslem, hlavním bodem této zprávy není mít nějaký paternalistický poučovací přístup, ale spíš zapojovat. Ne, ne, nedávno jsem působil na polském ministerstvu pro evropskou integraci na začátku tohoto století. Byli tam mladí lidé z Evropské unie, kteří na, tam přicházeli a poučovali nás, jako kdyby měli veškerou autoritu světa. Víte, jak je to otravné? Pro nás je to naopak příležitost se zapojovat do práce, podílet se společně a existuje mnoho způsobů, jak to dělat. Jste naši nejdůležitější partneři a v mnoha ohledech jste důslednější než členské státy samotné. Jak jsem řekl, perspektivy jsou obdobné. Otázkou je, zda přetrvávají problémy a jestli je můžeme jim čelit nějakým odvážným způsobem. Citovali jsme Voltera, že e, lepší e, je často nepřítelem dobrého, ale každopádně musíme se zaměřit na život hospodářských aktérů a e, dát jim více právní jistoty. A když e, s prostřednictvím toho zlepšíme i vlastní život, proč to neudělat? A úplně na závěr, ano, je to skutečně otázka trpělivosti a otázka toho, abychom usilovně postupovali před. A každopádně my se k tomu pokusíme přispět touto zprávou. Děkuji. Um, Chtěl bych poděkovat našemu zpravodaji. Velice děkuji za to, že organizoval tento, toto slyšení a také chci poděkovat i sekretariátu výboru IMKO a všem, kdo toto organizovali dnešní slyšení. Také chci děk, poděkovat všem hostům, kteří se zúčastnili a doufám, že zůstaneme ve spojení Zcela určitě vám také zašleme zprávu pana Třaskovského, bude i na internetu a určitě rádi uvítáme vaše připomínky a také eh, možná můžete následovat, eh, můžete sledovat i další debaty, protože budou přenášeny přes internet. Jsem rád, že řada našich hostů uvítala skutečnost, že náš výbor posiluje zájem o celou tuto oblast a že chceme navázat užší styky s našimi blízkými partnery. Chci to zdůraznit, vy jste našimi velkými partnery v celém tom procesu zdokonalení vnitřního trhu. Máme, eh, je to, je to aktivita, ve které se všichni zapojujeme, jak členské státy a vy také se zapojujete velice aktivně. Myslím, že eh, vidím, že se také že se k tomu stavíte velmi odpovědně. Musíme však mít na mysli i naše partnery, což jsou občané a spotřebitelé. Ti všichni by měli mít také um, možnost se k tomuto vyslovit a měl, mělo, by to k ním, mělo by to pro ně být přínosné. Děkuji vám za všechny vaše příspěvky, také asi dostanete ještě eh, kopie zprávy. Děkuji i všem přispěvatelům a také se těším i na další budoucí práci. Velice vám děkuji za účast na dnešním slyšení. A ještě mi dovolte pouze několik eh, informací pro členy výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů. Další schůzka se bude konat 7. a 8. dubna, respektive mělo to tak být, ale 7. začneme v půl páté kvůli, zvláštní, kvůli zvláštnímu programu na plenární schůzce. To znamená, 7. se setkáme v půl páté a 8. to bude od 9 do 12.30 jako vždy. Těším se na tedy další schůzi, těším se na setkání s kolegy. Také vám děkuji všem za účast a doufám, že tedy eh, přeji vám šťastný návrat domů.